<laughs> Good afternoon. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Přeji vám všem krásné odpoledne. Vítejte na našem zasedání KONT. Jak vidíte v KONT News, máte k dispozici všechny jazyky, najdete je na seznamu a toto zasedání je webstreamované. A my teď se ponoříme přímo do našeho prvního bodu, který nás čeká, a to je výměna stanovisek s paní komisařkou Tysenovou. Vítejte mezi námi, velice mě těší, že jste přišla. Tato výměna stanovisek se koná za účasti členů Evropského účetního dvora, zástupkyně Ilja Ivanova, která je odpovědna za tuto kapitolu. Všechny vás tady srdečně vítám a nejprve dám slovo paní Ivanové. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko, pane zpravodaj, dámy a pánové. Je pro mne velkým potěšením být opět před vámi eh, již druhý týden abychom hovořili o kapitole 6 výroční zprávy, která pokrývá eh, územní a teritoriál, eh, územní soudržnost v příslušném okruhu. Dovolte, abych nejprve poděkovala komisi za velice konstruktivní spolupráci, kterou jsme skutečně zažívali ve vše, veškeré naší práci. Jak si budou členové parlamentu asi uvědomovat, mm, členské státy podléhají stávají zvyšujícímu se tlaku. Všichni členové Unie nezávisle na tom, jaké mají pohlaví, jaký přístup ke vzdělávání a všichni by měli mít stejnou příležitost žít v míromilovném a blahobytném životě, ale tak, jak se život rozvíjí, zatím nic pro ně není snadné, máme tady nedostatek fondu, to znamená, že velká výzva pro administrativní orgány spočívá v tom, aby vydávali velice opatrně, obezřetně každou minci s vědomím, že ta přinese nějaký dopad jsme zkoumali řádnost, to bylo pokryto už minulý týden v našem jednání a proto teď nepůjdu do detailů. Dovolte, abych se jenom vrátila k legálnosti. V roce 2016 bylo utraceno 8,1 miliard euro. Bylo to 20 příslušného okruhu v rozpočtu. Eh, to bylo pokryto víceletými operačními programy a byly řízeny společně mezi komisí a členskými státy. Odhadovaná úroveň jako celku v příslušném okruhu byla 8,4 a včetně tedy nákladů, pardon, a velké chyby ve veřejných zakázkách eh, byly 28 ehm, Potom jsme se zaobírali oddělenou sekci, odděleným oddílem, týkající, a vzali jsme takový vzorek projektu a ehm, stanovili jsme, že tady v letech 2014 až 2020 tady máme robustnější rámec. Například auditní orgány v členských státech teď musí zkoumat spolehlivost příslušných údajů a komise má možnost udělovat sankce v případě vážných porušení. Také jsme zaznamenali určité toky projektu v roce, z, roku, z období roku 2013. Byli jsme schopni konstatovat, že takřka všechny odhadnuté projekty dosáhly svého cílu buď naprosto, nebo alespoň částečně. Vážení poslanci, dovolte mi, abych dnes zdůraznila ještě několik aspektů určitých speciálních zpráv, které byly zveřejněny minulém roce v oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí Eh, které jdou poněkud detailněji. Ve zprávě 2016 jsem zpracovávala zprávu o vzdělávání, několik slovů o tom. V dnešním světě slušné vzdělávání je samozřejmě důležitější než kdykoliv předtím a je to jeden ze zásadních principů Evropské unie zvyšovat jejich znalosti. A to je oblast, kde tedy Evropa strategie 2020 si stanovila specifické cíle a v souladu s těmito cíly byly příslušné projekty hodnoceny. Dospěli jsme k závěru, že eh, cíle pro vzdělávání EU byly adekvátně za o zahrnuty v projektech. Bylo tam několik nedostatků, které mohly mít dopad na monitorování výkonu eh, když se podíváme na to období od roku 2017, tady, 7, pardon, tady byly určité projekty, zatímco došlo k jasnému zlepšení v tomto novém období. Víte, že jedna věc je mi velice blízká a to je nezaměstnanost mládeže. A tady tomu se věnovala řada fondů v Evropské unii. Já jsem se vrátila k tomuto tématu protože se jedná o budoucnost mladých lidí, to je zcela zásadní pro život Evropské unie byla zveřejněna třetí zpráva k tomuto tématu po výroční zprávě o zárukách mládeže a podpora ze strany komise. A potom se bude hodno, proti také, jakým způsobem se implementuje tato záruka pro mládež v jednotlivých členských státech a příslušné iniciativy. Jak budete vědět, sedm členských států eh, udělali určitý pokrok v implementaci této záruky a dosáhlo se určitých výsledků, ale nikdo, žádný z těchto států si nebyl jistým, že všichni mladí lidé, kteří potřebovali vzdělání či uč, vyučení se, měli příležitost se k tomu dostat. Také jsme mohli upozornit na dobré postupy, které zvolily členské státy v příslušném schématu, ale dámy a pánové, paní předsedkyně, zveřejňování zpráv tímto nekončí. Vždycky upozorněj na to, že daleko významnější jsou jiné formy komunikace, když se jedná proto, abychom zprostředkovali naše poselství všem zúčastněným stranám a budeme v tom pokračovat tak, že budeme mm, zpracovávat další zprávu o tom, jakým způsobem se vyvíjí aplikování záruky pro mládež s doporučeními na určitá řešení. Uspořádáme k tomu konferenci, ta se bude konat tady v parlamentu, samozřejmě za vynikající spolupráce s komisí a chci poděkovat všem členům Evropského parlamentu, kteří už se účastnili takovéto akce a také chci poděkovat paní komisařce, že si bere tak k srdci téma vzdělávání. 300 účastníků se účastnilo této konference z parlamentu a dokonce celá řada mnoho lidí to mohlo sledovat na internetu. Bylo to streamováno. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážení členové parlamentu, vždy je mi potěšením eh, objevit se před vaším výborem a doufám, že mé připomínky tento rok budou významným příspěvkem k vašim diskuzím. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Ivanová a děkujeme vám za vaši angažovanost v této velmi důležité věci, zaměstnanost a zejména zaměstnanost mládeže. Velmi vám děkujeme. Paní komisařko, máte slovo. Uh, již nedočkavě čekáme na vaše slova. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Vážený pane zpravodaj, vážení evropští poslanci, paní Ivanova, eh, dámy a pánové, na počátku tohoto mandátu eh, komise jsme se zavázali k tomu, že ekonomické posílení Evropské unie půjde eh, ruku v ruce s vylepšováním života eh, občanů a tady jde o mm, dobré hodnocení tři hvězdičky, to znamená vyvážená cesta tak, abychom měli lepší pracovní místa, lepší sociální ochranu a inkluzivnější společnost. Přijali jsme celou řadu konkrétních opatření, abychom dosáhli tohoto cíle. Mnohé již byly provedeny. Například eh, tady máme Evropský pilíř sociálních práv. Přijali jsme ho na jaře nedávno. Eh, všechny tři politické eh, Eh, instituce se k tomu přihlásily v Göteborgu a tady je vytyčen rámec pro vytvoření konkurenceschopné, dynamické a spravedlivé ekonomiky. Měli bychom pomoci díky tomuto rámci zajistit eh, spravedlivý evropský sociální model, mít Evropu bez fragmentace, bez sociálního dumpingu, tak jak řekl i pan Jung ve svém projevu o stavu Unie v září. Také pracujeme na snižování nezaměstnanosti mládeže a eh, Toto léto se Evropská rada a Evropský parlament dohodli v rámci eh, střednědobé revize víceletého finančního rámcu, že budou rozšířeny zdroje pro iniciativu zaměstnanosti mládeže eh, o 1,2 miliardy euro pro období do roku 2020, abychom jasně ukázali, že podporujeme politické priority, eh, na kterých jsme se shodli, abychom pomohli těm, kdo jsou dotčeni hospodářskou krizí zpět k práci. A Tady se snažíme také upravit pravidla o vysílání pracovníků, snažíme se tím dosáhnout rozumnou rovnováhu mezi eh, svobodami na trhu, do rozumnou mírou ochrany a rovný, eh, chceme dosáhnout také rovných podmínek pro pracovníky. Eh, nedávno nás potěšil výsledek estonského předsednictví, který byl dosažen v této oblasti a také děkujeme Evropskému parlamentu za mandát Eh, zahájit další vyjednávání a doufám, že se nám v příštích měsících podaří dosáhnout rychlého pokroku. Ovšem, aby politiky byly efektivní, tak musí být eh, konkrétně prováděny přímo eh, v praxi a my tady máme k tomu klíčová pravidla, tak abychom dokázali překlenout tu propast mezi pravidly a realitou a chceme zajistit, aby měly pozitivní dopad v tuto chvíli dochází eh, k solidnímu růstu v Evropské unii, více než 2% pro celou Evropskou unii a 2,2% eh, pro eh, ekonomickou a měnovou zónu. A nesaměstnanost je na nejnižší míře za posledních 9 let. Bylo vytvořeno 8 milionů pracovních míst, zaměstnáno 8 milionů lidí a um, dále pracujeme s našimi národními partnery na tom, aby naše finanční prostředky byly vynakládány eh, řádně a efektivně. A já jsem velmi ráda, že eh, zjištění účetního dvora opět eh, odráží naši práci, naše tvrdou práci pro zjednodušování a modernizaci našich finančních pravidel, tak abychom tady měli solidní systém ehm, zajištění těchto věcí a také dobrou soudržnost. Pět let po sobě Eh, soudní dvůr tady zaznamenává pokles v chybovosti, nyní je to 4,8 eh, z rok 2016 a to je snížení o 2,5 z toho předchozího roku. A, a pro rok 2016 jsme tady měli kvalifikovanou zprávu eh, pro platby vůbec poprvé a tady jsme prokázali, že jsme dosáhli hmatatelného pokroku, pokud jde o zákonnost a správnost pokud jde o komisi jako celek. Rok 2016 a absolutorium z tohoto roku je posledním, eh, kdy eh, my vlastně, když se to stahuje k období 2007 až 2013, eh, a tedy konkrétně se to týká výdajů, a pokud jde o rok 2014 a 2020, jsou tam možnosti, aby se, aby se vlastně pokračovalo v tomto dobrém trendu. Zjištění účetního dvoru eh, jsou, odpovídají i tomu, co zjistili mé služby pro období 2007 až 2013. Pro toto programové období jsme odhadovali, eh, že chybovost eh, by měla být asi 3,9 pokud jde o ESF a pokud jde o platby roku 2016 a pro všechny fondy, finanční nástroje, které jsou spravovány v zodpovědnosti DG AMP a tady celková chybovost eh, je 3 Takže s přihlédnutím k finančním korekcím eh, ze strany služeb se odhaduje eh, zbývající chybovost, pokud jde o výdaje na za rok 2016, žádná celých 8 Samozřejmě je důležité, abychom si uvědomili, že hovoříme o chybovosti, nehovoříme o podvodech nebo korupci, neefektivitě nebo plítvání z té částky, která je, tedy nehovoříme o té, tedy hovoříme pouze o té částce, která nebyla vynaložena v souladu s pravidly. Pokud jde o a, a, ty Eh, nezákonné věci, tak ty samozřejmě a nesprávné věci, tak ty se nedějí ná, eh, ná, náhodou a my se opravdu snažíme věci zjednodušit, zjednodušit pravidla a ono to přináší ovoce. A pokud jde o zjednodušené náklady, tak tady eh, potvrzujeme pátý rok po sobě zlepšení. Soud neidentifikoval kvantifikovatelné chyby v žádných z těch auditovaných operací, pokud jde o <laughs> provádění nákladů, ne v těch minulých letech a ani pro tento rok to tak není zní. A dále se ukázalo, že 35 ISF je prováděno v tomto období v rámci VFR s využitím zjednodušených nákladů a je tam asi o 7 7% e, rozdíl nižší, tedy ve srovnání s předchozími lety. Pokud je o operační programy e, ISF, tak tam se e, sedm členských států, nebo sedm členských států bude vykazovat alespoň eh, fondy, tedy tyto, tyto eh, alternativy v 50% eh, ISF. Pokud jde o operační programy roku 2020, je to tak, že jsme zaznamenali pomalý začátek provádění a, a tam vlastně zpočátku došlo k určitému spoštění, protože později byl schválen víceletý rámec Eh, pouze v, te, nebo teprve v roce, v roce 2013 eh, v prosinci byl tento víceletý eh, rámec schválen a tady e, vlastně bylo to pravidlo N plus 3 a bylo potřeba e, tady dělat určité disciplinární věci, pokud jde o provádění v členských státech a potom e, jsme tady zavedli některé nové věci v roce 2014 až 2020, ehm, například povinnost jmenovat orgány a potom také povinnosti spojené s ex ante kondicionalitou a to jsou všechno věci, které jsou samozřejmě náročné, nějakou dobu to trvá, než vlastně se na to členské státy přizpůsobí působí a stojí to také finanční prostředky. 96 eh, orgánů ISF už bylo eh, jmenováno a informace poskytované v rámci ročních eh, zpráv a zpráv o pokroku ukazují, že téměř všechny ex ante podmínky nyní byly splněny. A dále zaznamenáváme, že eh, je tady lepší investiční prostředí a ty správné podmínky eh, pro kvalitní investice. A jsou tady jasné známky zrychlení implementace. V roce 2016 průměrné projekty ISF a jejich výběrová řízení eh, se o 20 vlastně zkrátila nebo to číslo se změnilo z 20 na 40 ve srovnání eh, meziročním. Jak víte, eh, ISF je hlavním nástrojem Evropské unie na evropské úrovni pro podporu vytváření nových a lepších pracovních míst a pro budování inkluzivní společnosti. Hmm. Nyní tedy eh, asi v polovině cesty pro realizaci se ukázalo, že ISF přináší výsledky. Je to velký zdroj financování pro zranitelné skupiny eh, těch pracovníků, kteří přišli o práci v důsledku krize a je to také spolehlivý zdroj eh, investic v době, kdy je trh velmi volatilní a kdy tedy situace je složitá a je tady dostatečná flexibilita pro podporu, pokud jde o reakci na imigrační krizi. Tady to zapůsobilo společně s Evropským fondem pro pomoc těch, těm nejchudším, což podpořilo nepřímo také právě eh, žadatele o azyl a imigranty. Prostřednictvím ISF jsme také efektivně pomáhali nezaměstnaným, těm, kteří nemají kvalifikaci nebo potřebují rekvalifikaci, kvůli tomu, že se pracovní prostředí mění. Uvedu několik čísel. Díky podpoře ESF během předchozího programu, programového období a ke konci roku 2014 alespoň 9,4 miliony osob získalo pracovní místo. A z nich více než 300 tisíc osob jakožto OSVČ a alespoň 8,7 milionů, pardon, 8,7 milionů osob získalo mm, právě kvalifikaci, díky které vlastně mohli postoupit dál. Pokud jde o předběžná čísla pro období 2014 2020, tak ta již ukazují pozitivní výsledky. První strategická zpráva z fondu EFSI, kterou zveřejníme v příštích týdnech, ukazuje, že do konce roku 2016 ESF ISF a ta iniciativa pro zaměstnanost eh, vedla k podpoře 7,8 milionů osob. Od roku 2013 je tady o 2 miliony méně nezaměstnaných mladých lidí v Evropské unii a nezaměstnanost mládeže a ta příslušná čísla eh, postupně klesala, ta čísla těch potřebných a ten pokles byl rychlejší, než jsme očekávali s ohledem na makroekonomický kontext, takže se jasně prokazuje, jak přidano, jakou přidanou hodnotu má tato politika. Eh, iniciativa pro nezaměstnanost mládeže, která je naším hlavním nástrojem pro pomoc mladým lidem, aby nalezli pracovní místo nebo školení, kvalifikaci a tedy hlavně těm, kteří jsou v regionech, kde je velká nezaměstnanost mládeže. Takže tento nástroj um, poskytl pomoc již 1,6 milionů osob, mladých osob a v roce 2016 nebo v lednu, do ledna 2016 8 milionů mladých lidí e, právě v rámci tohoto režimu získalo pracovní místo a 11 milionů osob právě nějaké školení nebo rekvalifikaci nebo trvalé vzdělávání. Vážený e, pane zpravodaji, vážení europoslanci, paní předsedkyně, naše úsilí přináší ovoce, kráčíme správným směrem, pokud jde o zákonnost a řádnost a Eh, naše finanční prostředky věnujeme hlavním politickým cílům, eh, který, na kterých se shodl Evropský parlament a eh, komise. Ovšem naše práce zde nekončí. V rámci revize MFF v polovině období jsme předložili ambiciozní návrhy, abychom zjednodušili pravidla pro ESF. E Například chceme zvýšit o 100 milionů eur práh pro tedy eh, závaznou eh, pomoc a potom eh, tady máme operace které, a, a ty předpodmínky pro určité operace, které zkrátka byly upraveny. A společně s posílením rámce pro období 2014 eh, až 2020 eh, nám tyto věci pomohou zlepšit efektivní provádění eh, ISF a posílit pozitivní trend, pokud jde o zákonnost a správnost v budoucnosti. Pokud jde o budoucí období a další MFF, musíme se zamýšlet nad dalšími Eh, způsoby, jak zjednodušit eh, výrazně pravidla a překlenout úskalí, která byla eh, zaregistrována při provádění. Zjednodušování nám umožňuje vynakládat prostředky daňových poplatníků efektivněji a správněji, což znamená, že musíme věnovat větší pozornost přidané hodnotě pro naše občany. A Eh, tedy můžeme se také zaměřit na další zlepšování jejich životu. A to by mělo být eh, to hlavní, o čem budeme diskutovat v souvislosti s VFR, eh, kde bychom Eh, tedy měli plně podpořit eh, naši tržní ekonomiku, sociální tržní ekonomiku, měli bychom eh, podpořit cíle v rámci sociálního pilíře a to tady v souladu i se summitem v Göteborgu. Takže musíme dále spolupracovat, abychom zajistili, že naše pravidla budou vhodně nastavená, budou jednoduchá a budou vyvážená, pokud jde o výkonnost a soulad. Evropské instituce, členské státy a sociální partneři, my všichni se musíme chopit naší zodpovědnosti tak, aby základní principy sociálního pilíře se staly hmatatelnou eh, skutečností pro všechny. Děkuji vám za pozornost a ráda budu zodpovídat na vaše otázky. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Děkuji vám mnohokrát a děkuji také vašemu týmu za to, že jste odpověděla na všechny naše písemné otázky. Uvědomuji si, že je to mnoho práce, ale pro nás je velice velice dobré a užitečné mít tyto odpovědi písemně. A nyní dám slovo našemu zpravodaji panu Celerovi. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve prosím o omluvu. Omluvte mě, paní Tyson a paní Ivanová, že, jsem vám, že k vám sedím zády. Omlouvám se za to. To souvisí se zasedacím pořádkem zde v v sále. Není to nic nezdvořilého, zcela naopak eh, mám k vám velice zdvořilý postoj a děkuji vám, paní Ivajlové a všem pracovníkům učeního dvora. Děkuji za výroční zprávu za rok 2016, která je pro nás základem pro naši zprávu o absolutoriu komisi i letos která se tedy bude týkat roku 2016, proto abychom je mohli vypracovat. Děkuji i vám, vážená paní komisařko Tyson, děkuji vám a vašemu generálnímu řediteli a také vašim pracovníkům. Děkuji mnohokrát za zodpovězení svých 840 otázek, které jsme vám předložili. Podložili jste to všechno mnoha čísly, což pro nás znamená, že vaše zpráva je obzvláště důležitá. Rád bych zdůraznil a hovořila o tom jak paní Tyson, tak paní Ivanova. E, chci zdůraznit, že se opětovně podařilo e, snížit míru chybovanosti při e, implementování strukturálních fondů, v tomto případě Evropského sociálního fondu. To je momentálně je i ta chybovost na hodnotě, která se blíží Prahu významnosti, tedy dvěma procentům, což nám dává možnost eh, hovořit méně o formálních eh, věcech, o pravidlech eh, compliance a můžeme se více zaměřit na výkon, na výsledky, které chceme dosáhnout pomocí našich strukturálních fondů. A také to pro nás znamená, že můžeme se dívat na to, co je za těmi čísly, a to jsou vždy lidské osudy. A co přesně tedy se skrývá za těmi čísly, co bylo dosaženo v sociální oblasti pro ty občany, kteří jsou odkázáni na naši pomoc. V členských zemích EU, paní komisařka na to upozorňovala, je situace, co se týče zaměstnanosti, pozitivní, je to pozitivní trend. Poslední zpráva o kořeci 2017 říká, že míra zaměstnanosti je 71% a míra nezaměstnanosti se snížila z 11% na 8,6%, což je tedy úspěch. Souvisí to také s makroekonomickými podmínkami, ovšem je třeba konstatovat, že uvnitř členských států, nebo respektive mezi nimi, je stále ještě mnoho rozdílů rozdílných výsledků, které v některých členských státech máme stále ještě relativně vysokou zaměstnanost, v některých přesně opak. A navíc, a o tom jste také hovořila, paní komisařko, hovořili o tom také vaši, hovořil o tom také váš tým, v tom, jak reagujete na naše otázky. Sociální politika čelí novým výzvám v důsledku toho, že v posledních letech přišli do Evropy mnoho lidí, migranti, uprchlíci, žadaté o azyl. Tito lidé často neodpovídají naší úrovni kvalifikace, která je požadována na našem trhu práce a částečně tito lidé jsou dokonce i, i analfabeti, respektive nemluví, nehovoří jazyky, kterými se hovoří v našich členských zemích, což nás staví před nové výzvy, které samozřejmě mají i sociálně politickou povahu, budou se muset řešit z této perspektivy a proto potřebujeme novou orientaci strukturálních fondů, která by měla eh, podpořit, řešit tento problém. Učitní dvůr tady poukazuje eh, na skutečnost, že nabízené profesní kvalifikace nenutně odpovídají té poptávce a že tento rozdíl brání dalšímu pokroku. Komise toto vyjádření akceptuje, ovšem poukazuje na zhoršující se pracovní smlouvy, nepravidelné pracovní podmínky, nemožnost se dále profesně rozvíjet a říká, že to je součást vysvětlení tohoto fenoménu a jak podle názoru komise tedy vypadá ta skutečnost, jak eh, roli zde hrají doporučení pro eurozónu a evropský semestr, jak hodnotí komise sociálně politické strukturální změny v členských zemích a snahy členských zemí zde něco podniknout, to řešit. Já si vzpomínám na 90. léta, kdy Německo po znovu sjednocení mělo také vysokou míru nezaměstnanosti, mnohem vyšší než nyní a tehdy na pracovní trhu jsme zavedli politická opatření a pouze v Berlíně například jsme si eh, se školili 200 měřících techniků, i když vůbec ten trh nebyl schopen je pojmout. Eh, sice to eh, agenturám práce umožnilo vylepšovat statistiku, vyčistit ji, ale ti lidé, kteří se učili takováto nová polování, no tak těm vůbec nikdo nepomohl. Oni pak měli dodatečnou kvalifikaci, ale vůbec neměli žádnou vyhlídku na to, že by kvůli tomu získali pracovní místo. Proto si myslím, že pokud stále ještě přetrchávají takovéto formy školení lidí, tak eh, bychom o nich měli velmi kontroverzně diskutovat. A když již hovoříme o evropském semestru, musím tady zmínit generální ředitelství pro zaměstnanost a mm, upozornit je na jednu věc. Eh, orgán kontroly rozpočtu už několikrát toto generální ředitelství vyzval, aby své návrhy doporučení jednotlivých zemí v rámci evropského semestru zahrnuli do výroční zprávy o činnosti, ale bohužel k tomu stále ještě nedošlo. A my jako parlament bychom velmi rádi, aby se to nějak pohlo ku předu, aby generální ředitelství nám dávalo návrhy na doporučení pro jednotlivé země. My to takto očekáváme. Já si myslím, že přeci to není žádné tajemství, tyto návrhy, že by to mělo být součástí veřejné diskuze. A jedna z klíčových oblastí v rámci sociálně politických opatření Evropské unie je iniciativa pro zaměstnanost mladých lidí. Více než 700 tisíc mladých lidí dosud eh, využilo této iniciativy a 50% z nich pak ještě získalo další opatření, další vzdělávání praxi či zaměstnání. A e, zde se mi zdá důležité, aby i nadále jsme zdůrazňovali udržitelnost těchto opatření, tak aby účinek této iniciativy nezmizel, stejně jako to bylo v případě těch měřících techniků, jak jsem o nich hovořil. Nic není horšího, než když někom živíte naději a pak ji zničíte když tedy podrobíte mladé lidi takovému to opatření a pak najednou zjistí, že ale nemají žádnou šanci na získání zaměstnání a opět se eh, ocitnou, tak říkajíc, na ulici. V tomto kontextu si myslím, že eh, Tady je velký eh, trend špatný, nedostatečná absorpce prostředků. Je to obdobné jako u regionálních fondů a dalších strukturálních fondů. I zde u Evropského sociálního fondu bohužel zjišťujeme, že do poloviny listopadu bylo využito pouze 30 veškerých prostředků a tyto platby se stávají ze 40 z předběžných plaveb. Eh, s ohledem na celý Evropský sociální fond to také nevypadá lépe. Do poloviny listopadu se využilo pouze 5,1 prostředků, které jsou k dispozici. Většina z toho byly rovněž pouze předběžné platby. Jedno možné vysvětlení této nízké absorpce je podle komise to, že prováděcí doba byla prodloužena z N plus 2 na N plus 3, což jistě také souvisí s tím, že v minulém podpůrném období jsme měli velká spoždění a nyní, alespoň podle toho, jak já jsem se to rozvěděl. nyní stále ještě mnoho těch, kteří zpravují prostředky, eh, zpracovávají projekty té, z toho minulého období, i když vlastně toto už by mělo být dávno ukončeno. Pokud se tento trend prokáže v budoucnu, eh, tak hrozí, že i nyní, protože to nové období opět eh, nastartovalo velice pozdě, že budeme mít další prodlužování provádění současného eh, podpůrného období. Otázka zrychlení je tedy velmi důležitá, zásadní povahy. A proto se ptám, je komise toho názoru, že například zkrácení N plus 3 opět na N plus 2, či dokonce na N plus 1 by bylo možnou cestou, jak Eh, právě dosáhnout toho urychlení, co se týče provádění a implementace sociálních fondů. Já osobně eh, jsem toho názoru, že podle současného stavu věcí, kdy jsem spíše skeptický, eh, nevím, zda by to fungovalo, ale nějakým způsobem se musíme snažit nutit členské státy, aby se více zaměřili na absorpci sociálních fondů a tím i na provádění těch cílů, které se pojí s tím sociálním fondem, aby se tomu věnovali více než do posud. na naši otázku číslo 25 komise o, o, předložila určitá doporučení účetního dvora, strategie, jak dosáhnout mladých neaktivních lidí, přehled výdajů a finančních prostředků, e, které mají k dispozici členské státy. My hovoříme pouze o tom, co pochází z evropského rozpočtu, ale i Evropský sociální fond má být spolufinancován členskými zeměmi a proto se ptám, jak to s tím vypadá. Máme tady potíže s trvalým začleněním mladých nezaměstnaných a také s tím, že nám chybí údaje, o tom jsem již hovořil. Ta doporučení sice směřují vůči členským státům, ale naším kontaktním partnerem je přirozeně komise a jak tedy komise nyní spolupracuje s členskými státy s cílem zlepšit situaci? Dále. Další bod, a vy se o tom již hovořila, paní komisařku, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, který již eh, dosáhl jistého věku. Zde odpovídá komise na otázku parlamentu, zda bychom mohli tady snížit rozpočtové prostředky pro tento, tu, tento cíl. Komise odpovídá, že ne, že ta absorpce je tam velice vysoká, ale neměl by být změněn právní základ neboť to, co jsem viděl během posledních let, veškeré ty žádosti od členských států na pomoc z tohoto fondu, pro tedy pracovně, pracovní, nebo pro opatření pracovního trhu, to často vůbec s takzvanou globalizací nesouviselo. Fond byl přeci eh, založen proto, aby se pomáhalo tam, kde podniky opouští nějaký určitý region a odebírají se mimo EU právě v důsledku globalizace. A míra propouštění v takovémto případu měla být více než 500 osob. Tak toto bylo nastaveno. Momentálně tady vidím, že například v oblasti obchodu tady nějaké masové propouštění, dávají se na to prostředky. Nevím, tady pro mě je to sporné, já nevím, zda to vůbec ještě nějak souvisí s globalizací, anebo to prostě souvisí s tím ekonomickým vývojem na místě. Proto jsem proto, abychom nezavírali dveře dalším zásahům a podporovali regiony, které jsou postiženy nějakou náhlou nezaměstnaností masového, eh, masového charakteru. Ovšem, eh, měli bychom, pokud takto chceme postupovat, změnit právní eh, základ a nasměřovat to prostě jako podpora pracovně právních opatření přímo na místě při masovém propouštění. A měli bychom také zjednodušit postup. V bodě 11, nebo na otázku 11, také jste eh, v podobném duchu odpověděli a eh, poskytli jste nám čísla jak vypadají ty poskytnuté prostředky při masovém propouštění jakým způsobem to pomohlo těm propuštěným pracovníkům. Tam jsou velké rozdíly, někdy je to 19%, někdy je to 88%. Zde si myslím, že je potřeba to vylepšit. K správním a kontrolním systémům. 2016 měla komise výhrady vůči provádění 23 programů, z toho 5 programů v Německu, Španělsku a Itálii což byly programy, které již dva roky byly pod touto výhradou. Proč eh, ty zjištěné nedostatky nejsou odstraňovány rychleji? V roce 2016 komise týkalo se to italského španělská a finančního podbaví do 200, 2206, 200 milionů z těchto demí eh, si stáhla zpět do rozpočtu. Já se ptám, proč to trvalo tak dlouho, těch 10 let. Komise udává, že eh, to určování a schvarování těch eh, míst, které vlastně zpravovaly ty prostředky, že to trvalo tak dlouho, že některé jsou, někdy jsou tu systémy velice komplexní a že zavádění počítačového systému sebou nese velké technické a právní potíže. Já se ptám, jaké konkrétně. Přednedávno jsem hovořil s několika ne, místy, které spravují ty peníze v Německu a ti mi řekli, že mm, to mají ve svých rukou již po několikáté podpůrné období a říkají nám, že ten postup designace toho jmenování je pro ně tak komplexní, že i pro ně, jako pro zkušený eh, správní orgán, je to velice těžké. Zejména zmiňovali kondicionalitu ex ante a kritizovali ji. Zde bychom se tedy měli ještě jednou eh, jak si spojit s těmi, kteří spravují ty prostředky a probrat to s nimi tak, abychom mohli úspěšněji provádět eh, strukturální fondy a měli také eh, lepší systém toho jmenování. V opačném případě hrozí další prodlužování implementace a to nemůže být v našem zájmu. Komise předpovídá, že do konce podpůrného, podpůrného období bude eh, jaksi zpracováno pouze 35 nákladů tím zjednodušeným způsobem. Ehm, to je sice dobré, že se tak to postupuje, že ten zjednodušený postup existuje, ale proč se prám se ptám, proč tady to procento není vyšší, proč se nemohlo pokročit rychleji. A jedno z našich nejmilejších témat ve výboru kont. Finanční nástroje. Komise nám sděluje, že co se týče evropských rozpočtů a stínových rozpočtů, že toto vše dost vlastně je v souladu s veškerými požadavky na transparentnost a výkaznictví. Já bych se ovšem rád zaměřil na ty, abych to tak řekl, vyjádřil, rozpočtové galaxie, to je stránka 4 vaší zprávy o finanční architektuře EU. Já osobně si myslím, že transparentnost vypadá jinak. A Souhlasím s panem komisařem Ettingerem v tom smyslu, že veškeré tyto různé útvary přidružené k rozpočtu, které jsou vlastně mimo rozpočet, bychom měli opět dovést zpět pod tu celou sjednocující střechu evropského rozpočtu. A byl bych rád, paní komisařko, pokud bych se dozvěděl, že stílíte můj názor, neboť to není pouze můj názor. Domnívám se, že ještě nemůžeme odhadnout, zda ty různé finanční nástroje povedou k větší míře zaměstnanosti v této podobě, v jaké jsou, zda by, to nebylo, zda by nebyly úspěšnější, kdyby je zpravovala přímo komise. Komise jistou hrdostí udává, že do roku 20, konce roku 2016 bylo poskytnuto již 72 tisíc mikroúvěrů což bylo jedna celá, pro, pro které jako poplatek se platilo pouze 101,1 eur. Když si ale sečteme, tak, je to, tak jsou to celkově tak je to celkově 6 milionů eur na bankovních poplatcích. Tyto peníze dostávají banky a sociální politika již nemá k dispozici. To asi to bude asi z mé strany vše. To byly veškeré mé poznámky a já vám děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Jak vidíte, paní komisařko, eh, máme tady velice precizního pana zpravodaje s celou řadou otázek, takže nejprve dám slovo vám, než dostanou ehm, slovo stínový zpravodajové ostatní členové. Prosím, zareagujte na položené otázky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolíte-li, Ráda bych nyní odpovídala nizozemsky a je báječné, že je tady možné využít tlumočnických služeb. Nejprve děkuji mnohokrát panu zpravodaji za konstruktivní postoj, jedná se o velké částky a e, také mnohokrát děkuji za výbornou spolupráci. E, mohu k tomu obecně říci, e, Spravodaj říká ano, teď už to vypadá lépe s snižováním nezaměnosti každoročně se snižují počty nezaměstnaných, ale existují velké rozdíly mezi jednotlivými státy. To je pravda. To, co znamená plnou zaměstnanost v jednom státě, eh, neznamená, eh, neznamená zaměstnanost v jiném státě, kde je třeba 20% nezaměstnanost navzdory vzrůstající ekonomice stále ještě existují lidé, kteří se nedostávají eh, k mm, užitku z toho hospodářského růstu. Proto tady máme tolik problémů. Teď, problém, Teď ještě bojujeme s migračními toky více než dříve, ale existují i jiné problémy. Na základě globalizace a digitalizace dochází eh, také k velikým pohybům na trhu. Moje první reakce k tomu je pro nás výzvou, kterou musíme také implementovat v příštím VFR po roce 2020. A sice musíme se postarat o to, aby existovalo dostatečně prostředků pro sociální politiku, aby bylo viditelné, jak užitečně se tyto peníze vynakládají. A aby to bylo v souladu s evropskými cíly, to znamená, aby tyto cíle také vytvářely evropskou přidanou hodnotu. Tady pomýšlím zejména na implementaci reform ve členských státech, které v rámci evropského semestru vyžadují specifické zprávy a doporučení pro jednotlivé země. A co se týče nabídky na trhu práce, to platí zejména pro mladé lidi v rámci té zároky pro mládež a iniciativy pro mládež. Tady musíme během několika měsíců poskytovat možnosti pro mladé lidi, ne vždycky jsou vysoce kvalitní. Jak to lze posuzovat? Eh, v jednotlivých členských státech. Ne všude je to vynikající kvalita, ale v mnoha členských státech to není možné ani odhadnout a sledovat. Budeme potřebovat lepší indikátory. Můžeme ale konstatovat pro tyto NEETS, že lidé, kteří jak si byli ponecháni svému osudu, už ani nic nehledají. A pro ně je velice obtížné, aby se během těch čtyř měsíců nechali zaregistrovat, abychom je dostali na palubu a nabídli jim nějaké místo, protože to vyžaduje více často více času, promiňte. A no to upozornila také zpráva Evropského soudního dvora. Třeba ty lidi najít a poskytnout jim také dost času na to, aby se mohli přihlásit. Existují země, které, které již realizují opatření ve spolupráci s místními službami. Ale je třeba vytvářet alternativní možnosti v sousedství hm, například, nebo tam je třeba oslovit lidi v sousedství, anebo ty, kteří jsou prostě na ulici. Je třeba je zahrnout, začlenit, aby eh, měli vyhlídku na eh, místo práce, ale to prostě trvá déle než čtyři měsíce a to opravdu není snadná úloha. A teď, co se týče reform ve členských státech, velice často u těch země specifických zpráv se jedná o kvalitu těch nových pracovních příležitostí, protože tady existuje segmentace pracovního trhu, eh, doba na částečný úvazek, flex, zavádění flexibilních smluv. Eh, pro mladé lidi je to možná dobré, ale ne každému se to líbí, především když to trvá dlouhou dobu, když ti mladí lidé chtějí založit rodinu, no tak ty chtějí mít pevné pracovní místo, že jo, chtějí si vzít hypotéku na dům a tak dále. A když vyslovujeme doporučení v rámci semestru, tak konstatujeme, že když se na to podíváme z dlouhodobější perspektivy rok od roku, členské státy provádějí své reformy, ale to jsou strukturální reformy, které musí státy provést. Eh, také vytvářet politiku pracovního trhu, kterou je třeba vytvářet jiným způsobem. No, právě jsme za sebou zanechali krizi, postupně dochází k růstu, ale i tady je to tak, že celá řada podniků není schopna ještě nabídnout dlouhodobé pracovní smlouvy. Většinou jsou to stále ještě takové prekérní pracovní vztahy, které mohou nabídnout a doufejme, že potom je budou moci proměnit do kvalitních míst pracovních pro dotčené lidi. Také nelze zapomínat na to naší skills agendu, to znamená vytváření příslušných dovedností Tady máme také ještě nedostatek jaksi nabí- nebo nesouladu nabídky a poptávky. 40 těch, co poskytují práci, čili zaměstnavatelů, nám říká, že nenacházejí správnou osobu pro to místo, které chtějí vytvářet nebo které vytvořili Tady by měla být vyvinuta příslušná iniciativa, aby to bylo prostě v souladu nabídka a poptávka. V rámci tohoto konceptu existuje 10 bodů, ale ne všechno bylo implementováno. Stále ještě něco chybí. A to jsou Ony vlastní aspekty při technickém vzdělávání pro zlepšení kvality. Tady je třeba na tom ještě popracovat, zatímco jak si zbytek už byl nastartován. Kromě toho je třeba ty lidi školit, vzdělat. I když mladým lidem se dá možnost určitého pracovního místa, musí se jim poskytnout prostor, aby tam byl také vyškolen, kvalifikován, ale do takové funkce, v níž bude zapotřebí. Někteří mají sice místo práce, pracovní místo, ale zase jsou překvalifikovaní pro tu práci, kterou vykonávají. A to může být hm, odkaz na to, že tedy jaksi osnovy nejsou sladěny s potřebami trhu práce. E, potřebujeme dobré základní vzdělání, celá řada lidí ho nemá. Co se týče kurikula, plánu, osnov, tady konstatujeme, že akcent je třeba položit na duální vzdělávání, čili kombinaci teoretického vzdělávání s pobytem v továrnách nebo v podnicích. Tady v tomto duálním systému ještě poměrně velký deficit. Víte, že Německo má skutečně vedoucí postavení v duálním systému, kde to funguje. Na to musíme vsázet. To děláme také podpornými programy, eh, které jsme nabídli a členské státy je přijímají. A tady by pomalu mělo dojít ke změně. Pak je tady záležitost kultury. Podívejme se na Rakousko. Tam se to udělá rychle, v jiných státech to postupuje pomaleji, ale je třeba dělat to rychle. Na to se již tady upozornilo. Reformy tedy eh, se rozjíždějí příliš pomalu. A potom tady zazněla otázka ke spoždění. Eh, máme tady to N plus X. My jsme konstatovali u N plus 3, že je tady potřeby určité disciplíny, ale máme ještě určitý čas. Ale pravda je, že tady došlo k prodlevě eh, eh, dávání prostředků k dispozici. Ty peníze tady jsou eh, pro pomoc členských států, ale konec konců pak se ty prostředky nevyužijí. N plus 3 není dobré. N plus 1 je možná příliš rychle zase. Můj tedy názor by byl pak, že se mě zeptáte, já si myslím, že lepší je N plus 2 než N plus 3, ale N plus 1 je možná příliš, příliš pro členské státy, aby to všechno zvládly. Co se týče VFR po roku 2020, mm, to musíme připravovat a na to dbát. A to též platí pro makroekonomickou kondicionalitu, kondicionalitu ex ante, to tady také zaznělo, pane zpravodaji, i to je třeba vzít v potaz. Vidíme, že kondicionality vedly k určitému spoždění, ale vedly také zase ke vytvoření zlepšeného obecného základu v členských státech pro čerpání prostředků. Kondiciality vedly eh, v členských státech k reformám, které jsou nezbytné pro spravování peněz. Eh, k reformám, které by jinak možná vůbec nebyly implementovány. Ale musíme být upřímní, třeba v tom pokračovat v FR po roce 2020 až bude připravován, a tak se musíme na ten návrh bedlivě podívat a podívat se na to, jaké kondicionality by tam měly být zakotveny, aby tedy nebyly příčinou dalších prodlev či spoždění. A potom k těm nic. Na to se, myslím, odpověděla. Co? Potom IGF a ten fond pro přizpůsobení se globalizaci. Tento fond funguje, musím říci. 150 milionů ročně eh, vydáváme. Eh, je to, to běží v takovém samostatném řízení, o tom rozhoduje legislativec, ale proto to tedy tak trochu dlouho trvá. V příštích letech to musíme urychlit. Tento globalizační fond tedy funguje pro toto období Někde jsem si poznamenala ty částky, ale to už teď nemůžu najít. A 48. Znovu, a tento fond je určen pro znovu začlenování lidí do pracovního procesu. 58% jich bylo, ale i tady existují velké problémy podle stávajících programů v jednotlivých členských státech. Tady musíme dávat pozor na to, jaké aspekty vedou k úspěchu a jak můžeme takovéto znovu zavedení na trh zlepšit. Je třeba dávat bedlivý pozor, protože eh, zejména v takových těch odlehlejších a méně vyvinutých oblastech je velice těžké prostě se dostat k těm lidem a poskytnout jim pracovní příležitosti. Ale myslím si, že ten takzvaný empowerment a soft kvalifikace by mohly přispět svým dílem, protože takové ty ta soft opatření někdy přispěla k tomu, že lidé mohli zůstat na trhu práce, a nebo že prostřednictvím těchto soft opatření mohou obhlížet, eh, rozhlížet eh, při hledání práce, eh, ale v určitých regionech existují problémy, když dochází k hromadnému propouštění. 150 milionů máme, ty nebudou všechny vyčerpány, protože velice často trvá dlouho, než vůbec je zahájeno to řízení. To trvá potom dlouho, ale Nemyslím si, že by se tady měly snižovat částky dávané k dispozici, protože potřebujeme ještě hodně dělat v oblasti digitalizace. A tady potřebujeme mít prostě dostatek peněz. Naše ekonomika musí být odolná a je třeba pomoci těm milionům lidem, kteří jsou v potížích. Je třeba také podívat se na legislativu, jak to vypadá v souvislosti s restrukturalizací. Ani to není jednoduché. Vždyť vidíme, že podniky musí dodávat správné informace musí se poskytovat informace sociálním partnerům, odborářům, je třeba anticipovat uh, aby se vidělo, jakým způsobem ta opatření byla zrealizovaná, jak s tím mají nakládat členské státy a jak se z toho lze poučit, zda tedy mm, je třeba podniknout ještě další iniciativy. Potom eh, tyto možnosti zjednodušených nákladů, eh, tady to taky někde je, ty se využívají lépe než v tom bývalém období, což je pozitivní. V tom bývalém období pouze pro 7 ESF se dávaly poskytovaly platby v tomto zjednodušeném postupu. Teď je to 35%, v některých členských státech je to 50%. A toho je třeba si vážit. V čem spočívají problémy? Někdy si e, členské státy naříkají, je třeba, aby tady existovala důvěra. Členské státy někdy mají obavu, že tady neexistuje žádná právní jistota. Sice to dělají, ale tak trochu váhají. A v tomto plánovaném období chceme s členskými státy spolupracovat v rámci aktů v přenesené pravomoci a definovat, jaké jsou možnosti implementace. Máme 14 členských států, které pracují se zjednodušími náklady, a to je zahrnuto do právních akt a týká se to 7 miliard celkových výdajů v rámci Evropského sociálního fondu, které je možno čerpat. Poskytují se zcela jasné možnosti, dělají se takové balíčky, aby členské státy a vedoucí projektu eh, eh, se mohli odvolat na tyto jaksi připravené balíčky, nemusí sami všechno budovat od začátku. V rámci omnibusu došlo také ke snaze ta, tyto zjednodušené postupy ještě zjednodušit. Dosáhlo se určitého Prahu při poskytování těchto zjednodušených poskutů o omnibus ležíme u 100 tisíc or, do podsud Eh, dřív to bylo míň, 50 tisíc, teď je to 100 tisíc podle omnibusu. Potom eh, návrh využívat nové formy financování, přičemž je třeba nejprve stanovit cíle a když tedy bude předložen příslušný projekt, tak ty peníze budou uvolněny. Eh, aniž by tedy ty náklady musely být stále vysvětlovány, dokládány a ospravedlňovány. Členské státy by se měly více rozhodovat pro tyto postupy se jednoduššími náklady. A teď k mikroúvěrům. Úvěry, účast, záruky, ručení. U fondu EZI vidíme, že prostor pro mikroúvěru byl eh, využit a to je zcela jistě taková forma financování, která je nesmírně oblíbená a dobře využívaná. A proto Easy eh, poskytuje větší flexibilitu, eh, <clears throat> abychom mohli dosáhnout těchto cílů. Banka je prostředníkem poskytujícím financováním, ale tady je třeba podívat se ještě na to, jakým způsobem zlepšit tuto funkci prostředníka, ale musíme na tom pracovat. Teď se spolupracuje hodně s Evropskou investiční bankou. Ti mají AAA, to si chtějí ponechat. A je třeba podívat se na to, jak tady můžeme efektivněji pracovat v budoucnosti. Co mě dělá starosti o toho mikrofinancování, těch mikroúvěrů, je, že tady je třeba zvětšit trh. E, místa pracovní musí zůstat trvale udržitelnými pracovními místy, aby například osovoče, kteří si zakládají e, své obchody, mohly zaměstnávat zase další lidi a to by znamenalo jak si získání mnoho více pracovních příležitostí, čili umožnit lidem, aby zase byli aktivní. Jasné je, že lze zlepšit sociální trh práce. Ti, kteří spolupracují s bankami a finančním sektorem, musí být spojeni s lidmi, kteří se starají o sociální politiku. To znamená, bankéři se musí naučit, co je sociální investice a co přináší, že je možnost investovat do této oblasti. A lidé ze sociální oblasti zase se mohou dovědět, že je možno leco zlepšit eh, správnými finančními nástroji. ale lépe pracovat se subvencemi. A potom tady ještě byla jedna otázka ke struktuře VFR. Já jsem tuto otázku nesprávně pochopila, možná, že to můžeme ještě projednat bilaterálně. Doufám, že jsem zareagovala na všechny vaše otázky a jinak se klidně zeptejte dál. Thank you very much, uh, uh, Madam Commissioner. Uh... Děkuji. <clears throat> Eh, já myslím, že tady byla celá řada otázek a připomínek a um, já se teď eh, dívám směrem k paní Inesa Sender, jestli si chce říct slovo jakožto stínová zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát a potom, myslím, dostane také slovo můj kolega, který mm, je z výboru asi pro zaměstnanost. Děkuji vám za slovo. Já chci přivítat paní komisařku v našem výboru v rámci udělování absolutoria pravdou je, že po tom detailním zkoumání pana zpravodaje zbývá méně k tomu, co dodat, ale přesto mám několik otázeček. Jedna z nich je, Jeden z problémů, se kterým se setkáváme eh, v tomto výboru, eh, jak bych to měla říct, tady pracujeme tím, že zkoumáme od implementace rozpočtu a díváme se nejenom na implementační procesy sociálních fondů a záruky pro mládež, ale také ku příkladu zkoumáme smlouvy, stipendia a další možnosti, které se objevují v rámci fondů v tom plánovacím období do roku 2020. Víte, že je to fond pro inovace, ale má dva významné pilíře. Jeden to jsou veškeré pomoci, které se poskytují in výzkumným skupinám na univerzitách a ve vědeckých střediscích, kde velká část jich mhm, se věnuje studentům v rámci stipendií a také tady existují smlouvy s výzkumnými středisky, kde tedy existují buď přímé pracovní smlouvy s profesory, vědci i jinými experty, kteří se účastní práce na Horizontu 2020, čili projektu v rámci Horizontu 2020. A nedávno, jak už jsme to komentovali mnohokrát, jsme si všimli, že určitým způsobem za předpokladu, že to vnímání ze strany uživatelů ať už to jsou vlády členských států, ať už to jsou ty příjemci, co já vím, mladí, kteří se dostanou k nějakému fondu, nebo nějaký profesor, který se dostane k nějakému fondu, nebo instituce, které se dostanou k nějakému fondu, nebo ať už je to tedy možnost ze záruku pro mládež, nebo ty možnosti z Horizontu 2020. To všechno nás dovedlo k závěru, že v Evropské unii určitým způsobem tady Máme dvě formy či dva formáty, jak přistupovat k vytváření pracovních příležitostí. To jedno se týče excelentnosti, ale jistě to jsou také, také stipendia poskyto, pardon, poskytované studentům či expertům či profesorům. A na druhé straně sociální fond, který jako formát má pomoci smlouvy nebo pomoci při vzdělávání, školení a také pomoc při hledání prvního zaměstnání. Pravdou je, eh, že vnímání není homogenní. Na jedné straně, a tak jak jste to říkala, pravdou je, že z velké části se setkáváme s tím, že historická zkušenost sociálního fondu vede k tomu, že mladí lidé to vnímají tak, že pomoc ze sociálního fondu, tak jak je nabízena, neskýtá mnoho východisek, není zas tak atraktivní eh, pro podniky nebo um, potenciální zaměstnavateli. Zatímco v případě Horizontu 2020 mm, kdy možná neexistují zase tak velké rozdíly, co se týče množství peněz, které, ze kterých se uvolňují stipendia, nebo tam nejsou žádné extrémní platy. Ale když se podíváme na ten formát, jakým způsobem evropské instituce nabízejí mm, to, Tady prostě máme tu aureolu excelentnosti v té jedné možnosti a v té druhé možnosti, v tom horizontu 2020. A tady vlastně vzniká i z hlediska vnímání těch, kteří se to účastní, eh, tedy těch příjemců, že je čeká jaksi dobrá budoucnost. Zatímco u toho sociálního fondu tam je to vnímáno spíš jako pomoc, které jim, která jim spíš dává pomoc, a pomoc, ale neposkytne jim zrovna to, co by si opravdu přáli. Proto jsme vyžádali takovou komparativní studii a já bych tedy ráda věděla, eh, že Eh, se toto zkoumalo, paní komisařko, zda jste se tím zabývala vy s vašimi kolegy, jak vyměňovat eh, tyto osvědčené postupy, protože všechno to jsou pomoci a jdou do toho enormní peníze. Eh, a jak tedy srovnat, podívat se na to skrz to prisma excelentnosti a na druhé straně zase nabízení určitých se, která nejsou zas tak atraktivní a nejsou tak efektivní. A teď ještě jeden prvek týkající se budoucnosti související s tím, že tento rok je to absolutorium a souvisí to s doporučeními, která můžeme vytvořit. Víte jistě velice dobře, že pozitivním je, že byl zahájen ten sociální pilíř pro instituci, protože sociální pilíř je pro nás prvek budoucnosti, silné naděje, aby se zlepšilo sociální vnímání, aby to vnímali tak lidé, že prostě Evropská unie vnímá jejich problémy a snaží se jim pomoct. Jak se díváte mm, na tato doporučení mm, e, v rámci poskytování záruky pro mládež, aby v rámci těch dvou programů či jiných projektech, které jsou menší, ale jsou také významné zase v jiném sektoru, jak tedy bude možné skutečně zaručit budoucnost? v rámci toho fiskálního pilíře. Co je třeba změnit podle vás a co je třeba zachovat? Děkuji mnohokrát. Jsem stínovou zpravodajkou za skupinu ALDE. Položím tady několik krátkých otázek a pokusím se omezit na eh, otázky rozpočtové kontroly, protože samozřejmě, že bych o tom mohla diskutovat hodiny eh, Mohla bych hovořit o otázkách zaměstnanosti, vysílání pracovníků, pilář, pilíř sociálních eh, práv a tak dále. To by opravdu bylo nekonečné, takže já se opravdu budu držet pouze otázek v souvislosti s kont. Jinak eh, souhlasím tedy s panem eh, Celerem, pokud to o komplexní administrativní struktury. To bych chtěla vystvihnout, protože tím, jak je to komplexní, tak to velmi stěžuje situaci pro příjemce a my bychom tomu měli věnovat náležitou pozornost. Pokud jde o zjednodušování, jsem velmi ráda, že používání pravidel zjednodušení přináší ovocem že to zjednodušování nákladů je přínosné. Jsem ráda, že jste to zmínila. Pokud tedy toto zjednodušení eh, snižuje administrativní břemeno příjemců a tím pádem se snižuje i chybovost, tak já si kladu otázku, proč je potřeba eh, nějak podporovat používání těch zjednodušených eh, pravidel a hm, tlačit na členské státy, aby to používali, když přece ty přínosy jsou eh, známé. A proto bych se chtěla zeptat vás i účetního dvora, proč členské státy tak váhají a nepoužívají více tyto zjednodušené náklady. Je to kvůli zaměřenosti na výsledky, což je vlastně ta podmínka pro to, to použít, nebo proč zkrátka to nepoužívají více? Proč my k tomu musíme eh, v podstatě nutit? A poslední otázka to je otázka e, státní podpory, protože členské státy mi říkají, že státní podpora je často tak složitá, e, že jim to tedy komplikuje situaci a navíc každý členský stát používá jiné definice a tady jde tedy hlavně o hodnocení e, tedy přeshraničních zadávacích řízení, což je velice složité, zejména pokud jde o sociální projekty. A to je velmi eh, důležité a citlivé pro místní eh, orgány, eh, kde vlastně jsou takové služby a tyto složitá pravda vlastně téměř vylučují možnost využít ty fondy pro ty, kteří je nejvíce, a granty kteří, pro ty, kteří je použijí, potřebují nejvíce. Takže nechcete nějakým způsobem zjednodušit pravidla pro státní podporu? To je z mé strany vše. Snažila jsem se přísně držet pouze problematiky rozpočtového eh, našeho výboru a slovo má pan Pirinsky. Děkuji, paní předsedkyně. Já se také pokusím o co největší stručnost. A dám ještě minutku panu Servosovi, aby dokončil svou diskuzi s paní Tyson. Mm, děkuji, paní komisařko. Jsem velmi ráda, že jste přišla mezi nás a děkuji vám za vaši angažovanost eh, v této diskusi. Mám velmi eh, krátké tři otázky. Jednak eh, něco k tomu, o čem už se hovořilo, 5,1 eh, absorpce, pokud je o ESF, eh, do konce října 2017. A vy jste ve své odpovědi zmínila tři důvody, proč je ta situace taková. Jednak to souvisí s N plus 3 a určitá laxnost během toho období. Vy jste o tom hovořila. A potom další věc ve vaší odpovědi, to je otázka 17, to jsou ty podmínky ex ante. Vy jste zmínila, že k ně musíte přihlížet. A pak je tady ještě jeden další důvod, který uvádíte v písemné odpovědi, a to, že členské státy jsou velmi obezřetné, pokud jde o zavádění ročních účtů a potom to riziko těch ročních korekcí. Proč tedy to tak je a jak se to přesně Eh, celé provádí. Můžete na to ještě odpovědět. A potom eh, míra absorpce ESF a fondy eh, VEI. Mám tam takové související otázky. Jednak správní orgány. Myslíte si, že ty jmenované orgány, které tedy konečně jsou jmenované, mohou být eh, může být jejich působnost prodloužena pro další období, protože to by možná bylo určité zjednodušení, kterým by se vyřešil eh, tento problém. Potom máte nějaké připomínky nebo poznámky, pokud jde o zkušenosti jednotlivých členských států vy jste říkala, že v některých eh, byla interakce mezi těmi příslušnými orgány a státními infrastrukturami a také třeba ehm, ehm, odbory. Ehm, můžete vysvětlit provázanost absorpcí, potom evropský semestr, tam eh, se to týká odpovědi na otázku 2 a tam se přímo odkazuje v té vaší odpovědi na očekávání, že tedy výbor dostane vaše hodnocení jednotlivých zemí, pokud jde o specifická doporučení pro jednotlivé země. A vy říkáte, že to je e, otázka interní e, pouze v rámci kolegia, že tam různé ty útvary poskytují své vstupy a generální ředitelství a že je to interní záležitost. Ale e, pokud jde o pilíř sociálních práv a a jsou tady určitá vysoká očekávání, pokud jde o výsledky tohoto semestru. A v této souvislosti možná by toto mohla být cesta, jak přímo proskoumat sociální aspekty těchto doporučení a zdůraznit jejich význam. A toho se dotýká i má poslední otázka, která se týká Evropské měnové a ekonomické unie. Eh, otázka 7 a tam jste právě hovořila o pilíři sociálních práv. Eh, hovořila jste, že to je eh, centrální faktor, který ovlivňuje budoucí měnové ekonomické politiky, které samozřejmě velmi úzce souvisí se sociálními. A vy jste tam eh, zdůraznila, že první doporučení z listopadu pokud od 22. listopadu se týká eurozóny a týká se fiskální a finanční unie a zprávy a zodpovědnosti. A vaše poslední věta uvádí, že ta nová architektura by měla přicházet s novými pobídkami pro reformy, které budou silnější a mělo by se zajistit, že EMU spojí své původní cíle, e, ekonomická sociální teritoriální soudržnost a potom také pracovní místa a růst. A teď se tedy rozvíjí to úsilí, pokud jde o provádění pilíře. A mě by zajímalo, jestli nedochází eh, k většímu rozdílu mezi členy eurozóny a ostatními členskými státy. Protože eh, tam přece šlo o to, že všechny členské státy měly být zahrnuty v tom pilíři eh, bez ohledu na to, jestli jsou v měnové unii. Ale já se přitom obávám, že tento přístup ten vlastně bude v rozporu s vaším hlavním cílem sociální soudržnosti. Děkuji. Paní komisařko, já doufám, že jste si mezi tím stihla zaznamenat všechny otázky. Já si uvědomuji, eh, že eh, to bylo. Eh, nebylo jich zase tolik, tak snad asi můžete odpovědět na všechny. Jednu, jednu tu otázku jsem nestihla zaznamenat. It's about uh, Možná bych mohla nejprve vyzvat účetní dvůr, aby zareagoval, pokud budete potřebovat ještě eh, další čas. Je to, je to tak v pořádku? Můžete mluvit jako první? Ayala. Um, on, uh, eh, yeah. Ano. Uh. Horizon 2020 a naše fondy. To, co jsem nyní vyslechla od vás, je, myslím, velice dobrá analýza. A totiž pokud eh, ty lidé chtějí jedničku, jsou šampioni, jsou dobří, již protože byli vybráni, ale já také doufám, že, že je důležité dobře využívat ten fond tak, aby se lidé mohli dále vzdělávat, aby to přinášelo výsledky. Podívejme se na to, kdo využívá Evropský sociální fond a další fondy, které spadají do naší kompetence. Ne všechny fondy jsou stejně atraktivní, ale některé pracují velice dobře, některé, některé možná méně dobře. Eh, co se týče těch, kteří užívají fond ESF, Tady je třeba to dále sledovat, jak eh, se to využívá, za skutečně ti lidé mají šanci na získání nového pracovního místa. Není to totéž jako v případě Horizontu 2020. Tam e, jde zejména o excelentnost, o excelentní výzkum, tedy o e, osoby, které již bez tak mají velice dobré perspektivy a které, které pomocí výzkumu si své šance ještě vylepčují. Zatímco ESF se zaměřují na osoby, které jsou v obtížnější postavení, které mají potíže získat, najít si své místo ve společnosti, na osoby, které možná ve škole trošku eh, jak si jim uniklo to vzdělávání na osoby, které třeba dále vzdělávat, rozvíjet jejich schopnosti. Možná to jsou lidé, kteří prožili nějakou krizi a potřebují pomoc, aby mohli být dovedeny zpět do společnosti. Tedy hovoříme zde o různých cílových skupinách ale v každém případě musíme udělat všechno pro to, abychom pomáhli lidem, kteří spadávají do ESF, tak aby tito lidé měli prostředky, které jim zajistí respekt jejich snah ve společnosti. Ještě k horizontu 22. Tady si vzpomínám na minulý týden, to byl týden profesního vzdělávání. A e, musím podotknout, že ti lidé, kteří se toho zúčastnili, kteří nám kteří nás informovali o tom, jak eh, využili ty fondy, jak se jim podařilo využít příležitost. Bylo to velice zajímavé, bylo to poprvé, když jsme zorganizovali takovýto týden těch skills, týden dovedností a ti lidé říkali, že jim to skutečně pomohlo, že jim to pomohlo v jejich zemi, v jejich regionu, v rámci místní ekonomiky. A my musíme učinit vše, a je to důležitá část naší agendy dovedností, učinit vše proto, aby lidé, kteří získávají určité dovednosti či technické vzdělávání, aby tito lidé byli více respektováni, neboť to učiní profese, které eh, oni mají zajímavějšími. A o to více lidí budou mít zájem o takovéto typy profesí, což prospěje celé společnosti. V Lisabonu se bude konat konference, která se tomu týká. Já hned po tomto zasedání poletím do Lisabonu, kde se koná konference o sociálních inovacích a kolega Moedaš odpovídá za Horizont 2020 a my společně s kolegou Moedašem využijeme tu příležitost na té konferenci v Lisabonu, abychom tyto dvě perspektivy propojili. Já velice ráda přijímám vaše doporučení a zítra O tom zcela jistě v Lisabonu budeme hovořit. A nyní to, co zmiňoval kolega Perinsky, hovořil o míře, míře absorpce, hovořil o těch různých důvodech pro to, proč je tak nízká, jak to souvisí s N plus 3, o tom jsem již hovořila. Riziko eh, finančních korektur je možná také jedním z důvodem těchto prodlení, že ti lidé chtějí skutečně mít 100% jistotu dříve, než si požádají o platbu. A to také může být možnou příčinou spoždění. Toto riziko, že pak jste vystaveni těm korekturám, ke kterým dojde, pokud členský stát sám chybu nenalezne v té žádosti o platbu kterou předkládají ti, kteří implementují projekty. To je možná tedy důvod pro ty prodlevy. Ale přesto si myslím, že užitek je vždy důležitější než náklady. Jsme přesvědčeni, že navždory veškerým prodlevám jsme přesvědčeni o tom, že v členských státech eh, musí probíhat lepší audity, chceme takzvaný single audit, to je také velice důležité, aby nebylo několik auditů po sobě, protože nechceme dávat veškeré peníze do těch auditů na to, abychom schromažili obrovské eh, hory informací. Je třeba, aby peníze byly využity pro ten cíl, pro ten účel, pro který byly naplánovány. A finanční korektury by tomu neměly stát v cestě. Musíme tedy dověřovat i těm auditům, důvěřovat členským státům a jim dokumentům. To je, myslím, pozitivní cesta, na té chceme se trvat. Lepší výsledek při absorpci je vždy tam, kde je dobrá interakce mezi úřady, uživateli, odbory. Já sama jsem to neznala, tu skutečnost, kterou jste uváděl, ale je to možné. Je možné, že země, kde je dobrý sociální dialog, kde velice dobře spolupracují sociální partneři mezi sebou a s úřady, že v takovýchto zemích máme lepší výsledky. Tedy tyto dobré vztahy přirozeně podporují i efektivní využívání prostředků z fondů. A až mi budou, pokud mi budou poskytnuty lepší údaje, samozřejmě vám je ráda poskytnu. Pak zde byla otázka na evropský semestr, doporučení pro jednotlivá země. Tato doporučení pochází od různých generálních ředitelství a my odpovídáme za sociální otázky. V této oblasti bojujeme. Zahájili jsme v práci v tomto volebním období Semestr má být sociální, má se věnovat sociálním aspektům, my jsme o tom naprosto přesvědčeni. Je to naším cílem, my jdeme tou cestou, máme ta specifická doporučení pro jednotlivé země, roční přehled o růstu a globální přístup evropského semestru je nyní jasně více sociální než dřívený. máme i ten, ty sociální ukazatele, které zohledňujeme, pokud jde o nové provádění semestru které bylo zahájeno minulý týden. A tady se jasně projeví, zda ta kritéria byla zapracována či ne, co se plní, co, pochop, co přijde ode mě, zaměstnanost Marian Tyson, co přijde o pana Domrovského, co přijde o, o pana Moskovice, o to nejde. My se navzájem inspirujeme, podporujeme v naší práci. Nechceme spolu soutěžit o to, kdo kdo bude nejlepší z nás. Ne, my chceme, abychom byli nejlepší společně. A pak prohloubení měnové a hospodářské unie, ten balíček bude předložen 6. prosince. Jak ta nová architektura bude vypadat, ještě nevím, stále na tom pracujeme, ale každopádně jsme toho názoru, že uvnitř eurozóny, kde máme jednu jedinou měnu a tím k dispozici méně nástrojů pro vyrovnávání možných asymetrií, nemůžeme znehodnocovat měnu, jsme všichni v jedné lodi, co se týče monetární politiky, máme jeden systém, jednu politiku. Uvnitř eurozóny tedy musíme zajistit, aby se více dbalo na kohezi. To je větší výzva než v jiných členských státech, ale je třeba tento úkol plnit. A vždy jsme to také takto tvrdili, když jsme koncipovali ten pilíř, že to musí patřit nebo být dobře propojitelné s eurozónou, ale zároveň to musí platit pro všechny. Protože vnitřní trh je všude. Všude musíme uplatňovat sociální politiku a koheze uvnitř 27 se musí celkově vylepšit. A jiné země, například Dánsko, tedy respektive všechny země mimo Dánska se mohou stát členy eurozóny. Proto je pro nás zásadní, abychom více hleděli na asymetrie, na asymetrické šoky, abychom je dokázali rychleji vyrovnávat. Jak to budeme dělat, jak to budeme moci financovat, to ještě nevím, to vám nemohu říci. Ale ten pilíř musí platit pro všechny členské státy a tak tomu také bude v rámci semestru. Ale jistě, stále jsou ještě rozdíly mezi členskými státy, které nejsou členy eurozóny a v eurozóně můžeme například eh, Um, vybírat určité poplatky od zemí, které nerespektují, když to je země mimo členskou zónu, tam to nejde. Ale ten zásadní princip stále platí koheze pro všechny členské státy. Zapomněla jsem na něco? Státní pomoc. Zcela stručně. Státní pomoc. Jistě teda, ty postupy jsou velmi těžkopádné, komplikované, vy jste o tom hovořili. Možná bychom měli zvážit pravidla de minimis, zvážit, abychom nemohli dělat jisté výjimky určitých projektů, nebo je to těžkopádné, komplikované. A až budeme připravovat eh, další víceletý finanční rámec, měli bychom zvážit možná nějaké pravidlo, které by to řešilo dále zjednodušená nákladová obce. Proč to není atraktivní pro členské státy, když to vede ke zmenšené míře chyb? Pan eh, zpravodaj o tom hovoří, Členské státy o tom to příliš neznají a proto tomu moc nedůvěřují, bojí se toho. Znáte to pořekadlo, co sedlák nezná, to nežijí. Tedy bylo by vhodné, aby členské státy se na to zaměřili a zvášili si, zda by nebylo lepší jít tímto postupem a nejít tedy těmi standardními postupy. Eh, děkuji, paní komisařko. Um, Možná by bylo dobré, když nestihnete odpovědět na všechno, nám potom zaslat i písemné odpovědi, za to budeme také rádi. A teď dáme slovo zástupkyni účetního dvora, protože tam byly některé otázky i na ní a potom dostane slovo pan zpravodaj Celer. Děkuji, chtěla bych poděkovat zpravodaji i poslancům za zajímavé komentáře a otázky. Já mám několik eh, reakcí na to, co říkal pan eh, zpravodaj, protože tam zazněly velmi důležité věci. Samozřejmě chybovost a význam výkonnosti Eh, já s vámi velmi souhlasím a i když čísla zaměstnanosti se vylepšily, tak eh, vy jste říkal, že hm, to je tím, že se vylepšují eh, celkové makroekonomické podmínky. Ano, tak to je. To hm, byl jeden z hlavních závěrů, který jsme vyvodili z konference o nezaměstnanosti mládeže, pardon, o zaměstnanosti mládeže, která proběhla dříve během roku v Evropském parlamentu. Ano. Um, Iniciativa pro mládež a záruka pro mládež sami o sobě nestačí, potřebujeme holistický přístup. Poté jste zmínil nové výzvy pro sociální politiku a já bych ráda využila tuto příležitost a sdělila, že příští rok budeme pracovat na zvláštním informačním dokumentu o integraci imigrantů a já doufám, že to bude na pomocné při vaší diskuzi. A jinak samozřejmě klíčová iniciativa o zaměstnanosti mládeže, to je, eh, musíme vnímat jako udržitelnou věc, nebo musíme to vidět v kontextu udržitelnosti. A tady máme několik čísel, které nejsou pouzbudivá. 48% mladých lidí eh, zůstává v tom opatření i po šesti měsících, po té, co eh, se tedy eh, dostali pod to opatření, ale toto je začátek. Eh, ano, měřit udržitelnost samozřejmě trvá a asi ty výsledky budou jiné, až je budeme měřit s větším odstupem. Potom otázka 25. Nechci se stát vaším advokátem, ale chtěla bych se vyjádřit i k této otázce, protože um, tam byly určité nedostatky, které jsme zachytili v záruce pro mládež. Tam nebyla strategie s jasnými milníky a cíly. Potom se to nedá správně hodnotit, pokud jde o financování k dispozici. A, a pak se tady mm, hovořilo o analýze dovednosti. My jsme eh, zachytili v té zprávě, že žádný z navštívených členských států eh, neprovedl eh, tu analýzu dovedností s výjimkou Irska. A to je velmi důležitá podmínka předběžná pro, pro ty další kroky. A já bych vám všech, všem chtěla připomenout, že máme doporučení rady a s tím pracujeme. Komise může pouze vyzývat členské státy, může jim eh, být nápomocná, ale nakonec to eh, je na členských státech a jejich dobré vůli. Pokud jde o zjednodušené eh, možnosti nákladů, tak já tady souhlasím s analýzou komise, zopakuji to, co jsem řekla minulý týden z těch 135 transakcí, v posledních letech jsme nalezli nulu eh, kvantifikovatelných chyb a příští rok tady budeme mít celou řadu zpráv o zjednodušování, nejenom ten informační dokument o zjednodušování, ale budou tam další zprávy eh, i v souvislosti se zemědělstvím a já doufám, že to lépe odpoví na tyto otázky, ale jinak souhlasím s komisí. Ono to samozřejmě trvá, musí se to naučit, musí se naučit s tím eh, nakládat a já doufám, že v průběhu doby se to vylepší, i když všechna ta čísla mm, k těm eh, produktům, které přijdou příští rok, nám poskytnou více podrobných eh, informací. Děkuji. A Pan Celer má slovo závěrem. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji vám, paní Ivanova, děkuji, paní komisařko. U té otázce finanční architektury jsem se možná nevyjádřil dost konkrétně. Já jsem směřoval k tomu, protože zatím máme celou řadu finančních zdrojů na evropské úrovni. NSM pro země, které jsou zadlužené v oblasti euro, pak máme ty mm, koupě na základě půjčky u banky, potom máme finanční zdroje prostřednictvím Evropské investiční banky anebo Evropského investičního fondu. Mezitím existuje Evropský fond pro strategické investice, podle, říká se mu Junckerův plán lidově. A potom kromě toho z evropského rozpočtu strukturální fondy, Evropský sociální fond, ale z toho zase teče hodně peněz do finančních nástrojů, takových poručnických fondů, které jsou zase spravovány odděleně. A to samozřejmě stěžuje naši práci kontroly používání prostředků. A na druhé straně eh, v tomto kontextu mm, si hraje s otázkou, jak jakou roli hrají strukturální fondy, kde existují přímé financování, když ale existují i ty jiné možnosti financování a jakou budoucnost budou mít. Před mnoha lety se vždycky odkazovalo na to, že tím nástrojem Evropské unie pro zaměstnanost a hospodářský růst jsou evropské investiční a strukturální fondy, tedy vlastně strukturální fondy, ale já od komise sotva už slyším zmínku o strukturálních fondech, jednáli se o podpor růstu a zaměstnanosti. Přičemž na základě mé vlastní minulosti vím, jak je to důležité. Koncem 90. let zaměstnanost a míra nezaměstnanosti v Německu nebyla tak příznivá jako teď, zejména v Berlíně, odkud pocházím, byla nezaměstnanost mládeže vyšší než 25% a e, celková nezaměstnanost 20%. A byli jsme schopni to zvládnout jenom proto, že jsme měli k dispozici evropské investiční prostředky ale aby bylo možno je účinně implementovat, je zapotřebí ty slavné struktury, prostě spolupráci s příslušnými institucemi, protože když to není dané, stane se to, co musíme konstatovat i v těchto případech, že prostě nezaměstnaný nebo mladý tady najde na čtyři měsíce zaměstnanost a pak zase zůstane na ulici a nebo ho vyškolí na profesi, která mu e, neposkytuje žádnou perspektivu. Myslím si, že tady budeme třeba na tom ještě muset pracovat. Teď malou odbočku. Minulý týden jsme měli eh, konciliační, říz, konciliační řízení, kde se jednalo o snahu posílit prostředky pro iniciativu pro mládež, ale panovaly takové eh, řeči, že tedy eh, Španělé ještě někdo řekl, že nebude potřeba navýšit tyto prostředky, protože je těžké se k ním dostat k jejich uvolnění. To potom zase zmizelo. Eh, ten informační šum, ale zdá se, že tady bude třeba ještě leco udělat, aby peníze mohly účinně pomáhat. Protože, jak už tady zaznělo, peníze nejsou vždycky všechno. A pak jsem se zeptal na jednu věc a nevím, zda tato otázka byla odpovězená, já jsem ji teda neslyšel, tu odpověď. Těch 200 milionů, eh, které Itálie a Španělsko, eh, které byly vzaty zpět Itálii a Španělsku, proč to trvalo tak dlouho, než k tomu došlo? To jsem tady neslyšel, možná, že ta odpověď zazněla. Každopádně děkuji vám mnohokrát za vaše informace a přeji vám i nadále hodně úspěchů v sociální oblasti. Děkuji, pane Celere. Um, nevím, jestli na to chcete ještě rychle zareagovat, na tu poslední otázku, paní komisařko. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji takové panu zpravodaji. Ta poslední otázka, proč to tak trvalo s eh, Itálie Španělskem, než ty prostředky byly navráceny zpět? Eh, o to se stará soudní dvůr, to je také jednou z těch příčin, proč došlo k této prodlevě, neboť to stále ještě není ukončeno. Eh, leží to Evropského soudního dvora momentálně. Dále budoucí prostředky celkově. Já bych byla proto, pane zpravodaji, abychom i ve budoucím VFR měli dostatek prostředků pro sociální politiku. Co se týče toho, co eh, tvrdili ty velvyslanci, španělská a portugalská, či netvrdili, já si myslím, že rozpočet je také výrazem politické vize a toho, co chceme dosáhnout pomocí té politiky. Dobrá, když si řekneme sociální práva, to jsou krásné principy, ale musíme zajistit to, aby to bylo také uskutečněno. A to potřebuje nejenom nové legislativní předpisy, ale tady jsou zapotřebí, zapotřebí i reformy. Nejde pouze o politická opatření. I doma musíme eh, odvést naše úkoly, což velmi souvisí s členskými státy. My je v tom musíme podpořit což samozřejmě jde pouze za situace, kdy budeme mít dost prostředků ve fondu, jako je ESF, jsme velké změny, je zde i faktor globalizace, musíme zajistit naši odolnost a to, abychom vybavili naše lidi, eh, aby se dokázali přizpůsobit novým formám práce, tak aby všichni mohli využít své šance. A pokud se ti lidé dostanou do nějakého přechodného období, je třeba se o ně dobře postarat. V tomto přechodném období to je velmi důležité. Nestačí pouze podpora v zaměstnanosti či sociální podpora. Je třeba, abychom koherentním způsobem naše lidi podporovali rozvíjely. A to opět e, předpokládá spolupráci členských států a samozřejmě i prostředky z naší strany. Protože jsem toho názoru, že strukturální reformy budou i nadále důležité. Musíme je mít v rozpočtu, je třeba peníze používat flexibilně. Pokud se někde objeví velká nouzová situace, velká potřeba, tak musíme pomoci. Tak ukážeme lidem, že Evropa má svou hodnotu, že je nenecháváme na holičkách, že jim vždy pomůžeme. Paní předsedkyně, já vám mohu ukázat tohle, to je z pilíř sociálních práv. Bylo to schváleno 13 institucemi zde parlamentu. Není to bylo zveřejněno pomocí této brožurky a tři předsedové institucí to podpořili což bychom mohli sloučit i se tím plánovaným pasem a budeme na tom intenzivně pracovat během příštích let. Děkuji. Máte něco Eh, k jednacímu řádu. Ano, já si myslím, že došlo k nedorozumění. Myslím, eh, že mé otázky spadaly do problematiky eh, výboru kont, protože tady jde o výkonnostní rozpočet, to znamená, že jde o cíle a i výkonnost rozpočtu. Já jsem měla pocit, že vy jste se donívala, že mé otázky překračují působnost výboru kont, ale tak to není. Ne, ne, já jsem pouze vtipkovala, to je možná můj český smysl pro humor. o humor. Já jsem pouze říkala, že bychom hodiny mohli hovořit o otázkách provádění a my bychom se měli eh, řešit, eh, tady držet pouze eh, rozpočtových věcí. Děkuji paní komisařce, paní Ivanova a vám všem. Na počátku jsem byla trošku znepokojená, protože v pondělí je to vždy obtížné s příchodem našich členů, ale ta diskuse byla velmi dobrá velmi hluboká, někdy až filozofická. Já vám velmi děkuji, myslím si, že ta odváděná práce je velmi dobrá. A, a dále předávám slovo paní Gresle, naší předsedkyni. Budeme tedy pokračovat s pořadem jednání. Dobrý den, a jsme u bodu čtyři což je zpráva o, naše, o naší pracovní cestě do Polska, která se konala v dubnu tohoto roku. Bohužel nás tam eh, odjelo pouze, eh, jsme tam byli pouze čtyři členové. Kolega Wong, který sedí zde vedle mne, hm, ten byl na této misi, pan kolega Celer, Čarněcký částečně a já sama Kolegyně Fidová byla také na této misi jakožto lokální kolegyně mimo kvótu a byla to zajímavá cesta a důležitá cesta. Dívali jsme se na projekty podporované ze strukturálních fondů. Zprávu máte k dispozici ve své složce. Byla to velice komplexní cesta. Krátce bych tedy poinformovala Začali jsme v Vroclavi, to bylo na letišti, kde jsme se všichni setkali. To letiště bylo obnoveno z prostředků Evropské unie, ty konkrétní částky máte v těch přehledech. Pak jsme navštívili technologické středisko, kde jsme se dívali na systém zadržování vody co, což bylo vedle toho u té řeky, která protéká Vroclaví. Vroclav měl velké potíže s záplavami minulosti a viděli jsme, čeho tam bylo teď dosaženo pomocí těch milionů peněz Evropské unie. Další den jsme potom jeli po dálnici, na tu jsme se také hned podívali. A eh, jeli jsme do pastoračního střediska dioceze ve Varšavě, které bylo rovněž eh, vybudováno pomocí evropských peněz. Na další den jsme se ještě jednou zabývali tou dálnicí a v inteligentním systémem řízení dopravy. Dálnice tedy, jak jsem o tom již hovořila, pak jsme byli u firmy Wilton, Eh, nákladní automobily. Tam jsme se dívali na jejich laboratoř financovanou z prostředků Unie a dívali jsme se na odsíření elektrárny, která pracuje s uhlím. Toto odsíření bylo zaplaceno pomocí mnoha peněz, jak polských, tak unijních. Pak jsme se zabavil otázkou řízení dopravy na dálnicích, to bylo odpoledne, neboť pokud se podíváte do té složky a já děkuji eh, kolegovi za tu velkou práci, kterou odvedl na, při organizaci cesty a při sestavování té složky. Podívejte se na stranu 22, tam uvidíte, co přesně Evropská unie podpořila svými prostředky polské dálnice, objem dopravy, 85 peněz na to financování přišlo od Evropské unie. A vidíte tam další dálnice, například ve Francii, v Německu jako příklad, nebyla to můj nápad takhle postupovat, ale Myslím si, že je to nakonec velice užitečné, že pan Černický to, to udělal. Víte, jaký velký objem dopravy tam je. Byly to obrovské investice v Polsku, které byly učiněny za pomoci evropských peněz a ten objem dopravy je relativně malý. Ne všude, ale částečně a také někde máte 16 či 70 tisíc vozidel za den, což je velmi málo tedy i zde jsme dospěli k této otázce, což je vlastně závěr z naší cesty. Je výběr projektů vždy, vždy v pořádku, takový, jaký by měl být? Další otázka je rozumné a chytré, aby se činily veřejné investice a ti, kteří je užívají, ať už je to voda, do, dálnice, povodně, či firma Wilton, tam to bylo velmi, velmi eklatantní, tato firma má spoustu peněz a už může nakupovat na západě, což také činí. Je tedy vhodné financovat veřejné investice tak, že ti vlastně ti příjemci, ti, kteří z toho mají užitek, vůbec nemusí podílet na těch investicích žádnou částkou, žádnou téměř, nebo někdy velice malo. neboť právě v oblasti veřejných investic bychom používali, bychom očekávali to, že ti uživatelé, ti příjemci se na tom budou podílet, protože tam panuje trochu taková logika, co nic nestojí, nemá žádnou hodnotu. My jsme viděli, že se čtená potržena polské orgány odvádí dobrou práci, to bych ráda podtrhla. Viděli jsme, že Polsko eh, zpracovává obrovské částky, neboť je největší příjemce ze strukturálních fondů za toto programové období. Dřív to bylo Španělsko, nyní je to Polsko. Viděli jsme, že je tam velká rozmanitost v těch investicích a že ty investice nesou své plody. Viděli jsme, že Polsko je na cestě stát se moderní průmyslovou zemí, ve které už máme téměř nedostatek pracovní síly. Viděli jsme, že polské orgány mají zajímavé myšlenky, co dělat s těmi penězi. Viděli jsme že regiony eh, se rozvíjí, vidíme, tady jas, vidíme, že se tam investuje, vidíme tedy, že v Polsku se něco děje, je to jasně nepřehlednutelné a vidíme, že Polsko se skutečně modernizuje, dostává moderní hospodářskou strukturu. Pokud mi dovolíte to, tento politický výrok, nechápu, proč v Polsku panuje takový euroskepticismus a takové odmítání Evropské unie taková velká zdrženlivost vůči Unii, když tam jasně vidíme, že pomocí daňových proplatků eh, z jiných zemí, peněz daňových poplatníků z jiných zemí, z Francie, Německa a dalších, tam se skutečně Polsku pomáhá a masivně se tam investuje. Přála bych si tedy, aby tento příspěvek EU k modernizaci země byl jasně vnímán polským obyvatelstvem. Navíc jsme ještě eh, se setkali s eh, nářadním eh, nejvyšším kontrolním orgánem, také s polským parlamentem, tedy jako vždycky. A tam jsme říkali, že bychom prosili o, o to, aby se Polsko zapojilo do projektu Evropského veřejného žalobce. Nebo je tady projekt, že nechceme poskytovat peníze pro země, které se nezapojí do projektu Evropského žalobceho Evropského veřejného žalobce. Je to velký projekt pro ochranu finančních zájmů, který je důležitý pro komisi. My jsme byli poprvé v Polsku od té doby, co se Polsko stalo členem EU a bylo velice dobré, že jsme tuto cestu zorganizovali a bylo velmi vhodné, kdybychom se tam v dohledné době mohli vrátit, neboť se domnívám, že je důležité určité otázky nadále opět nadnášet, opět nově nadnášet, sledovat je, vidět, jak se aktuálně vyvíjí. Eh, ta cesta byla alespoň pro mě velice zajímavá. Eh, procestovali jsme téměř polovinu Polska od jednoho projektu k dalšímu. Kolegové, kteří tam byli, si myslím, z toho měli také velký užitek. Prologa Celer a Vogen tady jsou. Možná by nám rádi k tomu něco dodali z jejich pohledu, z jejich perspektivy. Já bych to velmi uvítala a proto dávám slovo kolegu Vogenovi. Yeah, yeah, thanks, Jay. You, you gave a good... Děkuji. Vy jste tady velmi dobře schrnula tu návštěvu. Zdá se mi, že už je to strašně dávno. Myslím, že to bylo v dubnu, v dubnu tohoto roku. A e, my jsme, e, jak si pamatuju, velmi brzy začínali a velmi pozdě končili. Ehm, to je to, co mi utkvělo. A Ehm, navštívili jsme celou řadu infrastrukturních projektů, asi každou infrastrukturu, kterou si dovedete představit, jsme navštívili letiště, silnice, železnice a, a tak dále. A viděli jsme uh, uh, různou práci, pokud jde o uh, prevenci. Uh, a obecně ty projekty jsme mohli potvrdit, že jsou v pořádku, nebyly tam žádné významné chyby nebo podvody nebo něc, nějaké nešvary. A potom znepokojivé. Jediné, co jsme viděli, eh, tam, tam byla jedna katedrála ve Vroclavi a tam, tam byly některé pochybné věci, eh, kde se investovaly eh, miliony ale byly vytvořeny pouze tři pracovní místa a pouze o několik více návštěvníků roci. Takže tady je otázka, mm, jaké typy projektů v oblasti kultury bychom měli podporovat. Já neříkám, že bychom neměli kulturní projekty v budoucnosti podporovat, ale měli by se tady lépe vyčíslit možné přínosy takových projektů a myslím si, že bychom to měli sledovat velmi pečlivě, až příště budeme eh, o těchto věcech jednat, pokud je o financování po roce 2020. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel jsem se nemohl té delegace zúčastnit té cesty, ovšem jakožto rození slezan jsem si, si, se tím velice spojen s mou sousedkou zemí a velice pozorně sleduji eh, vývoj v Polsku. Já jsem tak samozřejmě navštívil ta místa, která navštívila delegace a trochu bych varoval eh, před tím vnímat tu současnou atmosféru ve společnosti, která je šířena současnou vládou, jako něco, co se týká celé země a veškerého obyvatelstva. Zejména pokud jste navštívili Vroclav, tak jste tam se jistě setkali s starostou, který vůbec není euroskeptický, je naprosto přátelský vůči Evropské unii a velmi podporuje evropský integrační proces. Vroclav bylo také loni kulturním městem Evropy a on i tehdy eh, jednal v, vlastně v rozporu s tou varšavskou linií, linií varšavské vlády a dokonce i v roce 2008, když veškeré země eh, inkluzivně Německa měly mínusový růst, negativní růst, tak tehdy Polsko mělo pozitivní hospodářský růst, což eh, zajisté eh, je možné propojit s účinkem strukturálních fondů a totiž, že dokázali vytvořit zaměstnanost a růst. A otázka dopravní infrastruktury. Zde sdílím kritiku naší paní předsedkyně. Jistě. Budovaly se Eh, dálnice pod dojmem, že eh, Polsko se stane tím, kdo bude organizovat to mistrovství v fotbalu, že bude třeba mít eh, dopravní cesty. Ale je pravda, že když jedete v Polsku po dálnici, tak se cítíte poněkud osaměle, co si ještě řidiče potěší, ale samozřejmě je třeba Eh, stejně eh, být na pozoru, neboť ze strukturálních fondů se dokonce zase koupily policejní vozy, která měří rychlost, takže, které měří rychlost, takže pozor na to. Ale ten dojem tam skutečně vzniká, že veškeré ty miliardy, které byly původně určeny na výstavbu železnic, byly eh, nakonec poskytnuty pro výstavbu silnic evropské sítě, které právě jdou by měly propojovat baltské země právě přes Polsko se zbytkem Evropy, jsou na tom tak, že byla ukončena železniční doprava mezi Litvou a Polskem z toho důvodu, že ty koleje jsou v takov špatném stavu, že tam ty vlaky nemohou jezdit ani rychlostí 30 km za hodinu. Zde si myslím, by Polsko se mělo ještě více zapojit do toho, aby evropské strukturální fondy byly používány ve smyslu evropského plánování. Jinak si myslím, a opět se to objevilo i o víkendu, kdy mnoho lidí vyšlo v Polsku do ulic, i navzdory všemu si myslím, že Polsko zůstává důležitým členem evropského společenství a lidé i takto smýšlejí a myslím, že Poláci vědí, co je evropská solidarita. Pan kolega Pitera, prosím. Děkuji, paní. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem poslankyně z venkova, sice bydlím ve Varšavě, ale můj volební obvod, to je mas- vojvočat Mosověcky. Velice často cestuji po vesnicích a malých městech a cestuji hodně. Každý víkend, když eh, přijedu domů. A velice dobře víme, jakým způsobem se využívají evropské fondy a jak přispěly k pozitivnímu vývoji v mém regionu. Pakliže snad byla zbytečně postavena nějaká ulice, je třeba k tomu říci, že celá řada ulic je zase zacpána naprosto, například eh, kolem Varšavy. A nebo silnic. A různé regiony se rozvíjejí různým způsobem. Možná, že zrovna ta místa, která jsme navštívili, se velice intenzivně využívají, ale za pět, za osm let. V Polsku Eh, máme co dočinění s velkými, jak bych to měla říci, interními eh, proudy lidí, protože ti cestují z jedné oblasti do druhé v Polsku, aby tam bydleli. Eh, co se týče euroskeptických nálad, hm, k tomu chci říci, že Poláci zůstávají i nadále pro evropští. Všechny negativní informace o Polsku se týkají vlády, ale veškeré ankety ušetření veřejného mínění v Polsku ukazují, že zhruba 80 Poláků je proevropských a chtějí zůstat v Evropské unii. Samozřejmě žijeme v obtížné době ale Poláci si nesmírně váží toho, že jsou v Evropské unii, protože to jim skýtá bezpečnost a také možnost rozvíjet se. Děkuji. Dokážeme si představit, že ta situace rozhodně není jednoduchá. Taková situace, která je teď v Polsku, no tu bychom si samozřejmě nepřáli, protože to zemi oslabí. Ta země, takto roztržená země, eh, to přinese i důsledky pro řízení evropských peněz. Za generální ředitelství eh, DG Rigi bych ráda poznám, přivítala příslušného zástupce a prosím pěkně, neváhejte říci, na co se máme soustředit. Prosím pěkně. Ehm, Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom několik reakcí ke zprávě. Vítáme velice kvalitu této zprávy a naprosto sdílíme, čili ve velké většině sdílíme závěry této zprávy. Dovolíte-li, mm, přejdu mm, pár bodů, které jste zmínil ve vašem úvodu. Co se týče slabiny v dopravě, ta tabulka na straně 22 ukazuje určité sekce a srovnává dopravu. A zde jsou konstatovány rozdíly v infrastruktuře. Metoda, které se věnujeme v komisi pro hodnocení projektu, nad rámec těch 50 tisíc euro, to musíme sledovat my, takže analyzujeme tyto projekty z hlediska ekonomické efektivity a to samozřejmě záleží na dopravě eh, srovnanou s náklady investičními. Pro všechny ty velké projekty, eh, které byly nad 50 tisíc eur, které byly na vašem seznamu. Tato analýza byla provedena, ta analýza byla pozitivní. To znamená, že teoreticky bylo možno ospravedlnit z ekonomického hlediska tyto investice. V určitých číslech víte, že ex post reálná doprava může být nižší než původní odhady a toto přizpůsobení se zahrnuje do hodnocení budoucích projektů. Druhý bod, o kterém jste se zmínil, myslím si, že to byl příspěvek uživatelů eh, či příjemců k orči tým investicím. To se týká trvalé udržitelnosti investic, to znamená kapacity příjemců eh, snažit se eh, spolupracovat na umoření evropských prostředků. Pravidla pro čerpání strukturálních fondů předepisují podílení se na úlohách, dělbu úloh mezi financí evropských přispěvatelů a národních přispěvatelů a také platby pro jednoho každého uživatele či příjemce. Nicméně v určitých případech komise v rámci subsidiarity nebude vnucovat členským státům tarifní politiku. Možná, že matematicky určité státy eh, eh, by možná měli menší nároky na prostředky, které chtějí využít. Co se týče eh, nařízení v souvislosti s rokem 2020, tady se zkoumal příspěvek a tady se, jsme se řídili zásadou, že hradí znečišťovatel. A příhodným způsobem to bylo uděláno, tady to bylo v případě vody. A u, také se navýšila účast příjemců, tady se jednalo o ty umořovací náklady a, a vyžadovala se teda, tedy spolu účast příjemce. A potom se to týkalo také Eh, infrastruktur veřejné dopravy či kulturní infrastruktury. Jedná se zejména o projekty, které jste navštívili ve Vroclavě. Eh, ta senzibilita žádosti o projekty a které ten projekt byl podán s odůvodněním, že bude zvýšená hustota dopravy, ale bohužel, když se zvýší eh, tarif, tak to sníží hustotu té dopravy a vlastně to, se to minulo účelem toho projektu. V rámci mm, nařízení 2020 bylo třeba tady eh, zvýšit investici. Nevím, zda tedy kolegové chtějí ještě něco dodat? Eh, good afternoon, ladies and gentlemen. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Já jsem členkou aditní skupiny v DG Regio Jenom několik bodů za nás. Je tady záležitost týkající se gold platingu v rámci zjednodušování. Chci ubezpečit paní Gresle, že naše požadavky auditní pro tu období do roku 2020 ty zahrnují také ty záležitosti gold platingu, pakliže na ně naraž, narazíme, zveřejňujeme je v našich auditních zprávách. Byli jsme šestkrát v Polsku Eh, za účel, eh, a byli jsme ve vybraných místech a mohu potvrdit, co se týče délky a komplexnosti procesu, že to skutečně tak je. A my to samozřejmě také zahrneme v naší zprávě. Někdy totiž trvá až 9 měsíců či dokonce celý rok, než se vybran, vyberou příslušné projekty, adekvátní projekty. Co se týče způsobilosti, můžeme vás ujistit, že naše závěrečná práce, na níž teď pracujeme, zahrnuje také zohlednění způsobilosti. Děkuji vám. Genau, darf ich noch mal an Sie eine Frage stellen? Wir hatten Mám ještě jeden dotaz. Z těch čísel, která máme k dispozici, vzniká dojem, že eh, z úrovně řízení je to dobře zvládáno v Polsku. Máte taky tento názor? Eh, Pokud jde o ty geografické otázky a ten kontakt, který tady vedeme Eh, s polskými úřady, tak to mohu opravdu potvrdit, tedy že spolupráce s polskými úřady je velmi dobrá. Pokud jde o provedené audity a zprávy o LAFU, tak tady to nevyvolává žádné obavy, pokud jde o řádnost výdajů. A obecně můžeme říci, že spolupráce je vedena v duchu konstruktivního dialogu, pokud jde o pokyny e, komise ke zjednodušování a k dobrému řízení, a to zjednodušování, o to nám jde samozřejmě, a mm, tady dostáváme dobré výsledky, takže potvrzujeme, že ten vztah s úřady, e, s těmi správními řídícími úřady je, je dobrá. A pokud jde o auditní pohled, my tady velmi úzce spolupracujeme s auditními orgány, máme pravidelné schůzky, abychom diskutovali o výsledcích auditů. V tuto chvíli eh, vybíráme různé operace a Polsko dosáhlo pokroku v provádění a to nám umožňuje, abychom včas v rané fázi prováděli audity a když tam máme nějaká zjištění, nějaké otazníky, tak samozřejmě je naleznete v našich zprávách, ale práce audit auditního orgánu je spolehlivá, můžeme z toho vycházet, dá se to použít, takže také z našeho pohledu můžeme říci, že to vše probíhá hladce a tak, jak má. Dobře, děkuji. Tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu a já vám srdečně děkuji za účast a děkuji všem ostatním za to, že eh, se s námi vydali na tu misi. Pokud jde o velké členské státy, tak je nás vždy poměrně velká skupina, která se tam vydá. A um, pak tady máme i ten další bod, Washington, tam jsme po dlouhé době byli opět v sedmi, uh, takže sedm kolegů a kolegyň. A Paní kolegyně, která je tady i dnes, byla s námi také na té cestě, a takže bude možné to doplnit i z její strany. Tato cesta, která byla různě odkládána po několik let, tak nakonec na, přece jen proběhla a cílem té cesty bylo eh, podívat se na systém v USA, protože USA má velkou chybovost, 10%, a nás zajímalo, jak američané ehm, provádí kontroly. Před několika lety, ještě za bývalého parlamentního mandátu, jsme k tomu uspořádali eh, ve výboru workshop, byli tam hosté z USA a již tehdy jsme zaznamenali, že ty systémy se od sebe vzájemně velmi odlišují. A ehm, tady je samozřejmě ta otázka, jak tam sestavují rozpočet a jak přesný ten rozpočet je, jak dosahuje svých cílů. Je tady eh, také otázka, jaké jsou tady otázky eh, kontrol, parlamentní kontroly, jak pracuje účetní dvůr a využili jsme příležitost eh, setkat se s mezinárodními partnery Evropské unie, jako je třeba Světová banka, byli jsme také v Měnovém fondu, abychom tam řešili otázku Haiti a toho, co se tam děje návazně. USA, i když tady ten systém je velmi odlišný, tak oni, eh, pokud je o parlament, tak eh, tu zodpovědnou osobu vždy konfrontují s problémy velmi výrazně. My jsme se setkali, eh, teda účastnili jsme se setkání účetního výboru a, a musím říci, že bych nechtěla sedět tam na té lavici těch, kteří se museli zodpovídat. Pokud jde o velmi konkrétní otázky a doplňující otázky, tak my tady máme ještě prostor k vylepšení, to tady musím říci. Bylo zřejmé, že američané eh, velmi eh, vychází z interní eh, kontroly, mají tam takzvaného generálního inspektora, který tam sehrává důležitou úlohu, tam je značný personál v té věci, pak tam mm, mají několik tisíců eh, tedy zaměstnanců na příslušné ministerstvu, eh, kde vlastně kontrolují všechny výdaje a generální inspektor má eh, policejní pravomoci, jako FBI můžou i sami zatýkat a mm, uspořádat prohlídky, i když mm, v určité omezené míře a mají pravomoce toho re, revizora um, plus to, co tady mm, má za pravomoce u nás OLAF, pokud jde o ty interní vyšetřování. A um, my jsme tam vlastně byli um, ve velmi zajímavé fázi americké politiky a um, tam bylo vidět, že prezident, když to považuje eh, za vhodné udělit absolutorium všem nebo všechny osvobodit, tak, tak to zkrátka tak dopadne. Viděli jsme, jaký obrovský vliv má prezident na kontrolní systémy a že je schopen si ty kontrolní systémy nastavit tak, že už vlastně k žádné kontrole nedochází. Myslím si, že to bylo zřejmé pro všechny účastníky a v tuto chvíli dochází k různým uh, tedy takovýmto postupům eh, v různých eh, úřadech eh, a hovořili jsme s lidmi, kteří tady byli v různých funkcích a bylo to velmi zajímavé. Byli jsme také v Bílém domě u ředitele pro rozpočet, které v té době také předkládal zrovna do Senátu svůj rozpočet a, a tam to vlastně bylo celé rozebráno a vlastně no, odmítnuto v podstatě. Takže um, to všechno probíhalo překvapivě neprofesionálním způsobem. E, když poslanci mají dávat dohromady rozpočet, tak e, je to mě tedy skutečně mrzí, ale já jsem opravdu skeptická v tomto duchu. E, zdá, tady vidím to, vidím to skepticky. Jeden den jsme se zabývali Světovou bankou Setkali jsme se s různými osobami eh, činnými ve Světové bance, eh, seznámili jsme se s různými eh, těmi, ty systémy a pokud je o nezávislost interního revizora, tak tam byla jedna velmi zajímavá věc. Bylo zajímavé si uvědomit, na kolika různých úrovních se Světová banka snaží řešit otázku etiky a, a to i s celou řadou povinností pro úředníky a ty osoby činné v této oblasti, eh, pokud to jejich zájmy a tak dále. A Světová banka je nesmírně důsledná, eh, s ní se srovnávat nemůžeme. A pokud jde o Haiti, tak eh, tím jsme se také zabývali spolu s měnovým fondem a část té cesty se zabýval právě také otázkou bezpečnosti A já si myslím, že by bylo v té souvislosti dobré si tedy eh, zařadit na program jednání také tento bod o Haiti, protože ono se toho změnilo od eh, roku 2011 a od toho zemětřesení velmi málo. A s těmi pro, a, a, takže Ehm, je otázka, jak byly využity ty prostředky, které byly v rámci humanitární pomoci poskytnuty. Bylo to zajímavé, viděli jsme eh, různé věci a myslím si, že ta předaná hodnota spočívá v tom, že naše systémy samozřejmě jsme viděli, že musíme dále rozvíjet, musíme se snažit v některých oblastech se vylepšit, abychom byli efektivnější eh, při kontrole to je alespoň mé přání, abychom byli angažovanější a efektivnější. Kolega Celer se hlásí o slovo. Paní Schmidt, chcete také něco říci? Protože vy jste tam byla. Já tak. Ano, děkuji. Mám, mám pocit, že jste řekla již téměř vše. To, co pro mě bylo úplně nejzajímavější, bylo to, že děláme tu práci pro to, aby se něco zlepšovalo a máme možnost se podívat na ten rozpočet, který ještě nedoběhl přímo na místě a hovořit eh, o něm s lidmi. A tak to je eh, na základě kontrol a zkušeností nedochází k seškrtání rozpočtu. Ne, to je vůle prezidenta. Ten řekne, tohle zůstane, tady se seškrtá hodně, tady se seškrtá méně. Eh, bylo naprosto nerelevantní to, co řekli kontrolní mechanismy. To ta zjištění, ke kterému dospěly konkrétní eh, mechanismy. Pokud je prezident toho mínění, že se něco seškrtá, tak se to seškrtá. A eh, každá jakákoliv organizace, například veteráni, tam se neškrtalo, ale Každý prostě musí dělat to, co řekne prezident a kontrola v tom případě, že vůbec nemá ten smysl, který by měla mít, totiž to, aby vlastně pokud se zjistí nedostatky, aby se to v budoucnu napravovalo. Kolega Pirinský tam byl také, já se omlouvám, teprve nyní dali k dispozici seznam řečníků, takže prosím, kolega Pirinský. Děkuji. Domnívám se, že to byla taková provokativní myšlenka. Prostě měli jsme tam zajímavé věci, které jsme viděli ve Washingtonu no a musím tedy říct, že jsme měli velmi nabitý program na nejvyšší úrovni s nejrůznějšími výbory. I se zástupci exekutivy bylo to vynikajícím způsobem zorganizováno, výborně sestavený program. Co se týče chybovosti a rozdíly, mezi tamní a naší chybovosti těch 10% práh ve Spojených státech. Domnívám se, že by se platilo zdůraznit, že o, se tady neuznávají obecné chybovostní míry, ale dělá se to podle jednotlivých agentur a to je poměrně markantní rozdíl. Odomnívám se, že tady může být člověk flexibilní jenom pro tři následující roky. Toto vidíme v té příslušné specifické zprávě. A jsou tady velké rozdíly, protože se neuděluje absolutorium ve Spojených státech. A zdá se, že oni spíše zdůrazňují kladou důraz na slyšení. Dokonce my jsme se zúčastnili poměrně významného slyšení, ehm, protože toto slyšení se zaobíralo financováním a oni mm, skutečně po, při, poměřují veliký význam takovým veřejným slyšením. A také se tady existuje snaha o zvýšení povědomí veřejnosti o to, jaké služby může poslanec poskytnout občanům. O to přece jde, o tu osvětu. E, jinak si myslím, že stojí za zmínku skutečnost, že systém generálních inspektorů na ministerstvu spravedlnosti a místo generálního auditora s tím pětiletým mandátem na vykonávání funkce eh, mají velmi silnou ochranu ze strany kongresu. To znamená, že jsou chráněni před politickým vlivem a výborným způsobem, aby mohli vykonávat svou práci objektivním způsobem. A poslední, co chci zdůraznit, souvisí se způsobem na rozpočtu jako takovém, na federálním rozpočtu. Dozvěděli jsme se tam, že se soustředí, na to se soustředila zhruba čtvrtina otázek jak rozpočet může ovlivňovat aktuální rozhodování. Velice zajímavé bylo, že kongres schvaluje rozpočet příslušným aktem, kde se přesně stanoví, co by rozpočet měl být a teprve potom se začne vyjednávat s exekutivou a setkání s panem Moenem eh, bylo velmi přínosné, protože on nám vysvětlil, že nejprve se starají o míru růstu a ne tolik o deficit růstu či dluhy v, poměru k HDP. A to je poměrně odlišný postoj od toho, který panuje tady v Evropské unii, kde my se tak fixujeme na úspory. A musím říci, No, možná taky orientace na výsledky. Americký přístup se mi zdá být lepší co do výsledku. Ale jeden z aspektů, který se tam také objevil, je, že se skutečně soustředí na výkon než na soulad. A potom nám bylo velice upřímně řečeno, že oni jsou vlastně v daňové soutěži, v daňové konkurenci s Evropou. To bychom také měli vzít v potaz. Děkuji mnohokrát. Ano, skutečně to bylo zajímavé. A teď se přihlásil pan kolega Celer. Děkuji, paní předsedkyně. No, dokud dolar je sám cenou měnou, tak se oni nemusí starat o deficit. Stačí, když otočí úrokovou míru a svět zaplatí jejich dluhy dokážeme si klidně a mohou si tedy dovolit i deficit ve obchodu ve výši 40 miliard dolarů. Ale to tedy jenom na okraj, já jsem se nemohl účastnit, protože jsem měl jiné povinnosti, ale proto mě samozřejmě o to více tyto záležitosti zajímají, když jste, zajímají, když jste byli u Světové banky. u S a v USA sídlí celá řada organizací, které jsou dotovány z evropského rozpočtu a Světová banka k ním patří. A velice často, když chceme vědět, zda to, co z evropského rozpočtu vedlo k programům na implementaci rozvojové pomoci prostřednictvím Světové banky, tak dostáváme jenom málo informací. Hmm, možná, že by tady existovala možnost se Světovou bankou bilaterálně projednat, do jaké míry nám budou dávat informace vázané na to, zda tedy naše uvolněné prostředky pro ně byly výkonné, byly efektivní tedy. Co se týče těch agentur, i tady my nejsme tedy členem jako Evropská unie, eh, ale členské státy jsou členy, ale hlavním financiérem v agenturách tady si myslím je třeba vnést větší transparentnost v rámci OSN. tomto směru hmm, došlo k určitým rozhovorům a snad to přinese i pro nás užitek jednou. Já danke schön. Děkuji. Jistě. To byl také důvod, proč jsme tam vůbec jeli. A myslím si, že co se týče odpovědnosti, můžeme udělat něco my, jako výbor, jako celek. A ještě, pan Celek, ještě jeden poukaz ty v prosinci se bude konat asi smíšené parlamentní schromáždění EU a KT na Haiti. Pokud byste k tomu mohli dát nějaké informace, kde bychom tam mohli zhodnotit, byl bych za ně velmi vděčný. Předsedkyně, ano, velice ráda naše zpráva Alespoň to, co jsme se dozvěděli v naměnovém fondu, je to, že tady strukturální problémy jsou stejně, jsou naprosto nezměněné, jako tedy v roce 2011, když jsme tam byli a zjistili si to. Zjevně se tam vůbec nic nepohlo a nyní paní Pires za generální ředitelství pro rozpočet. Um. Děkuji, paní předsedkyně. Pouze bych chtěla říci, že toto byla dobrá příležitost poučit se více o aktivitách Světové banky a vylepšit spolupráci um, se Světovou bankou a také pokud jde o, o to, co tady uh, už zaznělo, no je zajímavé, eh, Zda jste měli nějakou možnost seznámit se s platformou dárců, protože tam podle nás dochází k zlepšení, eh, pokud je o transparentnost a podávání zpráv v reálném čase ve spolupráci se Světovou bankou. Děkuji. Máte k tomu něco? No, ano. Měli jsme velice zajímavé setkání celý den. Světová banka je velice otevřená, o tom nejsou pochyby, s námi hovořit, poskytují nám odpovědi a co se týče uh, projekty Světové banky podporované z peněz EU. Můžeme se k tomu vrátit. Pokud tam jsou nějaké speciální pro- projekty, musí na, to nám to řek- říct, abychom to mohli dobře připravit. Tímto jsme dospěli ke konci tohoto bodu na pořádné jednání. Děkuji vám mnohokrát. Jsme, dospěli jsme také k konci našeho veřejného zasedání a prosím všechny mimo členů výboru a poradců politických skupin a asistentů, aby opustili tento sál, pokud je to možné, tak urychleně. A pak prosím sekretariát výboru KONT, aby ověřili, zda skutečně všichni ti, kteří zde nemohou být, opustili sál. Merci.